Welcome to this meeting. Vítejte na tomto zasedání. Bod číslo jedna na pořadu jednání, to je přijetí pořadu jednání. E, můžeme se na něm shodnout? Ano. Můžeme. Bod číslo dva. Jaké máme tlumočení ve všech jazycích? Kromě finštiny, chorvačtiny a malčtiny. A také chci oznámit, že dnes odpoledne pan Mann eh, bude z 18, eh, zde bude mít 18 členů skupinu návštěvníků a ti nás tedy navštíví, takže doufejme, že to bude hodně členů našeho výboru. Bod číslo 3 to je schválení zápisu z 5. března. Můžeme schválit zápis? Ano. A nyní budeme hlasovat. Takže ti z vás, kdo mají hlasovací kartu, prosím, zasaďte je do hlasovacího zařízení. Podíváme se na to. Ještě než začneme hlasovat, Myslím, že pan Káza něco chtěl sdělit. Není to tak? Ne, není tomu tak, takže můžeme přejít k hlasování. Jediný problém spočívá v tom, že ještě brzy my tu nemáme poslance, takže nemůžeme začít hlasovat. Musíme počkat do 9.30. Děkuji. Myslím, že kdybychom začali v 9, tak už by to byli všichni, ale my jsme nezačali v 9. Dobře, počkáme tedy pár minut. A počkáme tedy i s dalšími body na pořadu jednání.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 We will now start the voting session. I hope you have Začneme hlasovat. Doufám, že máte hlasovací kartičky a že máte před sebou hlasovací seznamy, prosím. Já sebou nemám kartičku, takže jsem vás na to chtěla upozornit, že budu hlasovat rukou. No ale s tím nic nenaděláme, to se prostě někdy nastane, ale už nemůžeme zdržovat hlasování. Samozřejmě, pokud si přejete, můžete si pro tu kartičku poslat. Začneme hlasovat a to první je návrh stanoviska o investicích pro zaměstnanost a růst. Je to zpráva paní Jazlověcké. Nejdříve tu máme kompromisní návrh D. Yes, uh, compromise D. Uh, those... Kompromis D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 24, tam je oddělené hlasování pro první část. Začíná eh, considers that a tak dále. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. Druhá část. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? zdrželi se zamítnuta. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Zkontrolujeme elektronicky eh, pozměňovací návrh 25. Je tu příliš mnoho poslanců za EPP, kdo hlasuje. still one. Ještě o jednoho navíc má EPP. Končím hlasování. Zamítnout, ano. Kompromisní návrh E. Pro, proti, zdrželi se přijat. 31. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnout. To bylo ale velice blízko sebe, takže zahajuji hlasování elektronické. Ještě má o jednoho víc EPP. Takže kdo je pro ještě tu je jeden poslanec EPP, kdo hlasuje navíc. Pořád máme o jednoho navíc. Dobře, takže končím hlasování. A ještě máte o jednoho navíc? Ne, teď už je to v pořádku. Je to zamítnuto, ano. 33. Oddělené hlasování, nejdříve první část, kde je pro první část, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 35, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis F. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis G. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 43. A tam je ústní pozměňovací návrh ze strany EPP je někdo proti? Nikdo není proti ústnímu posměvacímu návrhu? Pokud jste proti, zvedněte se. How many members do oppose to this? Takže kolik poslanců je proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? To je víc než tři a to znamená, že tento ústní pozměňovací návrh tu nebude, budeme hlasovat o původním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro původní pozměňovací návrh? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 51. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 54 pro, proti, zdrželi se přijat. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 56 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme ho elektronicky. 56 kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Padesát sedm pro, proti, zdrželi se přijat. 58. Oddělené hlasování vyžádané EPP. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Zkontrolujeme elektronicky druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 59 pro, proti, zdrželi se, přijat. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro, proti, zdrželi se. Možná je to zamítnuto, ale měli bychom to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je zamítnut. Sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Osm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 9, tedy o 9 se nehlasuje, jdeme na kompromis B, je pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, Pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A hlasujeme o celkovém pozměněném znění. Teď budeme hlasovat elektronicky. Zase máme jednoho poslance z EPP navíc. Teď je to v pořádku, končím hlasování.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 Končím hlasování. A je to přijato 29 k 24, pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Dobře, zkontrolujeme ho elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijat ohlas. Čtrnáct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? Zkontrolujeme čtrnáctku elektronicky. Končím hlasování. Přijat. 31 k 20. Pozměňovací návrh 15. Pro. A je k němu ústní pozměňovací návrh, jak vidno. Takže začneme znovu od 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijat. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 25. Pro, proti, zdrželi se přijat. 26 pro, proti, zdrželi se přijat. Zkontrolujeme 26, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. 27. Tam je oddělené hlasování, žádalo o něj Alde. První část, kdo je pro první část, proti, zdrželi se zamítnuta. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Zkontrolujeme druhou část, pozměňovací návrh 27, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je přijata. Kompromis B. Obviously, there are assistants who are Asistenti eh, eh, říkají, eh, zkontrolujte to, ale to právo o to požádat mají jen poslanci. Yes, yeah, of course, as a member, of course. Ano, když to řekne poslanec, tak zkontrolujeme výsledek hlasování, ale volají potom i asistenti. Budeme hlasovat dál. Kompromisní návrh B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Zkontrolujeme. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Kompromis D. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Amendment 56. Amendment 56. 56, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Padesát devět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis F, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Sedmdesát čtyři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 75, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. 76 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis M, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zkontrolujeme kompromis M elektronicky, zahajuje hlasování. Máme o jednoho člena EPP navíc. Teď už je to v pořádku, končím hlasování a je to zamítnuto. 78, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis G, kdo je pro? a nogé. Kde proti? Zdrželi se přijat. Devadesát, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. 92, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis. Ne, pozměvací návrh 95, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout, kompromis je pro, proti, zdrželi se přijat. 107, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Děkuji. 108. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijat? Zkontrolujeme 108. A je uzavřeno hlasování. Zamítnout. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? Dobře, zkontrolujeme 109. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Sto deset, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout? Kompromis K, kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Kompromis L, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 112, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Musíme ho zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Následuje závěrečné hlasování o návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Stále ještě otevřené hlasování. Končím hlasování. Přijato 38 ku 6. Now we'll vote. A v tuto chvíli přecházíme k dalšímu návrhu a jde o změnu nařízení o Evropském sociálním fondu. Jde tedy o navýšení počáteční předběžné platby v souvislosti s iniciativou na podporu zaměstnanosti mladých. A začneme s úvodním ustanovením číslo 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Dvojka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď jsme u šestého, ne, u sedmého pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A přecházíme v podstatě ke, ke konečnému hlasování o celkovém pozměněném znění. Takže kdo je pro? Můžete hlasovat v tuto chvíli. Hlasování je u konce. A přijato 50 dvěma. A teď tady máme návrh legislativního usnesení. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. A opět přijato 50 dvěma. Také budeme hlasovat. Nebude se k tomu odehrávat žádný trialog, ale i tak si to odhlasujeme, protože je to důležité z hlediska procesního, takže budeme hlasovat o tom eh, v podstatě o vstoupení do vyjednávání s radou. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tak, nastaly zde nějaké technické problémy, tudíž budeme opakovat hlasování. Musíme ještě jednou zopakovat to hlasování o návrhu pro legislativní usnesení. Mám pravdu, je tomu tak? Ano. Takže budeme hlasovat ještě jednou. Hlasujte, prosím. Můžete hlasovat. Opět o jednoho člena EPP máme navíc. V tuto chvíli to vše odpovídá a hlasování je u konce. A v tuto chvíli to můžeme prohlásit za správné a opakujeme ten předcházející výsledek 50 k 2. The last one was okay. Did we have vote on the mandate? No, no. Yes, we, did vote on the mandate. We did vote on the mandate. Uh, it was uh, 50 minus 2 or something. Okay. Dobrá. V tu chvíli tedy můžeme prohlásit elektronické hlasování za ukončené a já v tuto chvíli předám slovo dalšímu předsedovi, protože já musím mít zastupovat náš výbor na slyšení a to ve výboru pro ekonomické a sociální otázky a bude to slyšení o trhu v souvislosti s leteckou dopravou. To znamená, že budeme hovořit o těch společnostech, které zajišťují naší přepravu po celé Evropě a já tam musím zastupovat náš výbor, takže uvidíme se později. Já v tuto chvíli vás musím opustit a předám slovo paní Ola Turnes. Okay, colleagues, we... Dobrá, milé kolegyně, milí kolegové, jsme trošičku napřed, nicméně navrhuje, abychom pokračovali s naším pořadem jednáním. A v tuto chvíli jsme tedy již u bodu pořadu jednání číslo 7 a jde o bod, který se týká vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století, to znamená, jak přizpůsobit dovednosti a kvalifikace poptávce a pracovním příležitostem jako cestě, jak překonat krizi. A v tuto chvíli bych ráda předala slovo paní zpravodajce Martině Dlabajové. Prosím, máte slovo. Máč, madam. Děkuji, paní předsedkyně a také vás vítám v, tomto, v této nové roli, kterou tu, tuto chvíli zastáváte. Já jsem opravdu velmi ráda, že zde mohu představit svůj první návrh vlastně iniciativy v našem výboře a jsem opravdu velmi ráda, že jste mi tuto úlohu svěřili. Já bych také velmi ráda poděkovala stínovým zpravodajům, kteří mi pomáhali při přípravě tohoto návrhu v této první fázi. Myslím si, že naše jednání byla velmi plodná. Opravdu jsme projednávali všechny nejdůležitější priority pro všechny skupiny a doufám, že se nám podařilo najít to správné řešení a já jim opravdu velmi děkuji. Když jsem eh, poprvé vstoupila do, to, toho, do tohoto parlamentu, eh, tak eh, jsem věděla, co budou, nebo jak budou vypadat naše hlavní priority. To znamená, že nám půjde o vytvoření konkurenceschopného trhu v EU konkurenceschopný pracovní trh v Evropské unii, který bude schopný překonat následky krize Eh, hospodářské krize. Bude také odpovídat eh, nebo reagovat na nedostatky, bude také podporovat samozřejmě celoživotní eh, vzdělávání, zlepšování kvalifikací a tak dále. To znamená konkurenceschopný trh, který se bude sám rozvíjet také na základě expertí, které budou prováděny ve všech evropských státech a bude také se zaměřovat na všechny zranitelné pracovníky a mladé lidi. Pracovní trh, který bude chtít také změnit určitým způsobem to vnímání a bude podporovat ty, kteří chtějí pracovat a kteří hledají práci. To znamená pracovní trh, který bude také zajišťovat dostatečné záruky pro ty, kteří potřebují speciální přístup a bude to také pracovní trh, který bude motivovat všechny, kteří opravdu budou chtít pracovat. Myslím si, že tady existuje jasná potřeba podívat se přesněji na důvody té nezaměstnanosti, a hlavně nezaměstnanosti mladých lidí. Je třeba se také uvědomit, že v tuto chvíli je eh, v podstatě také čelíme bezprecedentnímu počtu nezaplněných pracovních míst, vlastně více jak 2 miliony takovýchto prázdných eh, pracovních míst. To znamená, musíme se také podívat na souvislosti mezi vzděláváním, odborným vzděláváním a potřebami pracovního trhu. Já si také myslím, že je třeba povzbudit stále více a více lidí, aby se vrhli do podnikání. To znamená zajistit, aby tito lidé získali k tomu všechny potřebné schopnosti. To znamená, že jde o odborné vzdělávání a jde o to opravdu využít všechen potenciál eh, pracovní mobility v Evropské unii. A toto všechno je součástí této zprávy, protože si myslím, že toto jsou opravdu otázky, které jsou z mého úhlu pohledu prioritní.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 v každém případě je pravda, že jsme se museli omezit, eh, protože rozsah zprávy musel být nějakým způsobem omezený. Já jsem se snažila do toho samozřejmě zapracovat všechny návrhy stínových zpravodajů a samozřejmě jsem otevřená spolupráci vše, se všemi dalšími kolegy, protože samozřejmě vím, že i oni budou chtít zapracovat do této zprávy své návrhy. Také budeme se více zabývat ještě otázkami sociální eh, bezpečnosti a sociálního zabezpečení cvičení. Budeme se také zabývat více otázkami pracovníků s postižením nebo pracovníků eh, s nižší kvalifikací. Také samozřejmě se budeme zabývat otázkami digitalizace a novými certifikáty. Je to opravdu velmi důležitá zpráva, na které se musíme podívat opravdu všichni, protože celá ta otázka je opravdu velmi, velmi složitá a již v tuto chvíli vám děkuji za všechny vaše návrhy, doporučení, které budou sloužit pouze k tomu, aby tato zpráva sloužila všem našim občanům. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji, paní zpravodajkyně a v tuto chvíli předávám slovo stínovým zpravodajům a paní Danuta Jaslověcká má v tuto chvíli slovo, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Hned na začátek bych ráda pogratulovala Martině za tuto opravdu skvěle vypracovanou eh, zprávu a také děkuji také eh, sekretariátu za zorganizování eh, naší cesty do Dánska. Myslím si, že to pro nás všechny bylo velmi nápomocné, protože jsme viděli, jak ty věci můžou fungovat i jiným způsobem. Jsem také velmi ráda, že Martina velmi mnoho to, z toho, co jsme se naučili v Dánsku, do této zprávy zapracovala. To si myslím, že je opravdu velmi důležité. My jsme se bavili hlavně o otázkách eh, schopností a kvalifikací, které v tuto chvíli pracovní trh eh, vyžaduje. A hovořili jsme také o souladu těch v tuto chvíli existujících kvalifikací a schopností a potřeb trhu. My jsme E, samozřejmě identifikovali priority a myslím si, že tyto všechny ty priority jsou v podstatě prioritami, které odpovídají potřebám trhu. To znamená, že potřebujeme ambiciozní reformy na pracovním trhu, potřebujeme také jasnou podporu celoživotního vzdělávání pro všechny nezaměstnané a samozřejmě také potřebujeme v podstatě vyplnit ještě ty oblasti, které bojují v tuto chvíli s nedostatkem pracovních sil a musíme také pomáhat mladým lidem, aby vstoupili na pracovní trh. Musíme také eh, podpořit mobilitu na pracovním trhu a musíme také podpořit eh, inovace, podnikavost. Eh, dále samozřejmě musíme změnit i náš systém vzdělávání, to znamená, jak předat našim studentům a školákům takzvané soft skills, tak, aby byli podnikaví, aby se nebáli podnikání. Dále bych ráda upozornila na některé záležitosti, které se také odráží nebo budou odrážet v mých pozměňovacích návrzích. Netýkají se pouze pracovního trhu, ale i také sociálních politik. Protože já si myslím, že tady v tuto chvíli musíme hovořit o tom evropském sociálním eh, modelu a jakým způsobem v podstatě je v souladu s pracovním trhem a podmínkami na něm. To znamená, jakým způsobem zajistit zajistit, aby eh, všechno, co navrhujeme, se vlastně bylo schopno přizpůsobit těm neustále měnícím se ekonomickým eh, podmínkám. To znamená, že čím rychleji budeme schopni připravit naší společnost na, toto, na ty nové podmínky, tím konkurenceschopnější budeme. To znamená, že musíme podporovat vytváření nástrojů, které budou schopné předvídat. Budou předvídat to, jaké kvalifikace a schopnosti bude pracovní trh vyžadovat, protože takovéto nástroje již existují v Dánsku. My jsme to viděli a měli bychom se z těch dánských nástrojů eh, ponaučit. My jsme samozřejmě se chromažďovali i velmi důležité údaje, které budou velmi důležité i v budoucnosti právě pro všechny vzdělávací programy pro odborné vzdělávání právě tam, kde vlastně ten systém eh, nefunguje tak, jak by měl. Nicméně, neměli bychom zapomínat na to, že eh, samozřejmě nevyřešíme tímto úplně všechno. To znamená, že musíme si uvědomovat, že situace v jednotlivých členských státech eh, se liší. Musíme navýšit samozřejmě kvalifikace odborné vzdělávání všude. Potřebujeme lepší také poradenské systémy, protože v Evropské unii v některých členských státech vůbec takovéto poradenské systémy neexistují. A i z tohoto důvodu je velmi důležité zaktivovat eh, lidi na pracovním trhu trhu. A to se týká také malých a středních eh, podniků. Tady potřebujeme vybudovat centra, která zajistí správné a odpovídající školení a vzdělávání eh, pracovníků. To je důležité také pro rodinné podniky. To znamená, že potřebujeme také zajistit, aby růst probíhal udržitelným způsobem. A také bych ráda upozornila na to, že musíme také vzdělávat a školit učitele eh, v souvislosti s konkurenceschopností a digitalizací. A já bych eh, ještě jednou velmi ráda poděkovala Martině za tento eh, dokument, který připravila. Děkuji velice. A nyní předávám slovo SMD. SMD. Já tady zastupuji Agnes, která měla jiné důležité povinnosti. Paní Dankeriusce poděkovat paní zpravodajce za velmi dobré zpracování zprávy, nicméně z našeho pohledu tam chybí některé klíčové body. Zpráva je vypracována především z pohledu zaměstnanců, nicméně chybí popis aktuální situace na trhu práce, výzev, které se tam nacházejí a popis toho, co je potřeba udělat směrem k větší flexibilitě. To znamená, tato zpráva by se neměla zaměřit pouze na problematiku poptá- nabídky, ale také poptávky. A my bychom například eh, přivítali rozšíření praktických stáží v rámci odborné přípravy, tak abychom, aby to šlo o skutečně kvalitní, vysoké a praktickou odbornou přípravdu. Proto chybí explicitní popis problému, kterým čelíme nyní v době digitální revoluce, kdy vlastně velkou eh, část pracovních míst v takzvaném středním sektoru ztrácíme. A je třeba tedy uvědomit si, že tvorba nových pracovních míst je pod tlakem eh, technologického vývoje. Celá řada pracovních míst je nahrazena robotickou prací a to vede k věd, dále větší polarizaci na trhu práce. Takže na jedné straně máme vysoce kvalifikovaná pracovní místa s velmi dobrou výší platu, na druhé straně máme eh, pracovní místa s velmi prekérními pracovními podmínkami, nízkou mírou odbornosti a nízkou mírou odměňování. Je také třeba anticipovat eh, dopady současného vývoje, protože základní otázkou je, jak eh, můžeme i do budoucna zaručit řádná pracovní místa pro lidi s nízkou kvalifikací. To nemá, nemůže být pouze zodpovědností těch, kteří jsou tímto jevem postiženi, ale je třeba vzít tuto věc vážně a investovat i do jejich odborné přípravy a dalšího vzdělávání a pokud regiony k tomuto přistoupí, musí být v tomto podpořeny. Je tedy třeba přizpůsobit nabídku pracovních míst reálnému vývoji a proto my hodláme předložit pozměňovací návrhy v tomto směru za naší frakci. Děkuji. Thank you. Thank you. Děkuji. a paní McIntyre. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci pokratulovat Martině jako zpravodajce k této zprávě. Myslím si, že odvedla vynikající práci, je to velmi komplexní, pokrývá to celou šíři a k tomu ji mohu pokratulovat. Je to oblast, na které já hodlám intenzivně pracovat na půdě tohoto výboru a myslím, že paní zpravodajce se podařilo komplexním způsobem pokrýt všechny aspekty. My hodláme předložit nějaké pozměňovací návrhy zaměřené na podporu a zdůraznění vyznění. Například si myslím, že zdůrazníme úlohu programu Erasmus pro mladé podnikatele, protože to je schéma, které pomohlo celé řadě mladých lidí získat dovednosti nezbytné k tomu, aby založili svůj vlastní podnik. A to vím, že je jedna z věcí, kterou podporuje i tato zpráva. Já bych však ráda příslušné věznění ještě posílila. A souhlasím také s tím, že musíme posílit eh, dovednosti mladých lidí, ať už jde o schopnost manažovat, řídit finance, a tak dále. Protože tito lidé mají velký potenciál. Nemusí z nich být pouze zaměstnanci, ale také zaměstnavatele, podnikatele, kteří založí vlastní podnik a tím využijí vývoje na trhu a inovací, které budou k dispozici. Také bych ráda zúraznila současný trend, kdy podniky se vracejí s výrobou do Evropy. To přináší velké příležitosti pro vytváření pracovních míst a já si myslím, že máme jedinečnou příležitost v Evropě urychlit tento proces návratu výroby tím, že nabídneme potřebné kvalifikace. Martina ve své eh, zprávě zdůrazňovala nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou v této věci. A pokud tedy budeme anticipovat, jaké kvalifikace, jaké profese budou potřeba pro návrat výroby do Evropy, tak tím můžeme významně přispět. Já se tedy těším na setkání stínových zpravodajů. Jsem si jistá, že bude konstruktivní a že tuto vynikající zprávu budeme moci podpořit. Děkuji, paní McIntyre. Paní López Ague. So, Mrs. Lopez is not... Zdá se, že paní López zde není. Je to někdo, kdo by ji nahrazoval? No, seems... Ne, zdá se, že ne. V tom případě Omlouvám se, vynechala jsem zelené, nikoli úmyslně. Dávám slovu paní Rajnke za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Zaprvé chci také poděkovat zpravodajce za tuto a tento návrh. Naše skupina souhlasí s tím, že jde o téma, které bychom měli řešit aktuálně s hledem k situaci vzniklé po hospodářské krizi. Nicméně dovolte mi nejprve několik obecných připomínek, pak přejdu k jednotlivostem. kterých se budou týkat naše pozměňovací návrhy. Já si myslím, že jedním z úkolů Evropské unie je vytvořit pracovní trh, který opravdu odpovídá potřebám lidí. A nemohu se zbavit pocitu, že občas čekáme, že se lidé přizpůsobí potřebám pracovního trhu. Já si však myslím, že je důležité motivovat lidi ve chvíli, kdy hovoříme o vzdělání a další odborné přípravě. Zelení, lidé, zelení věří, že pokud lidem dáme základní motivaci a příležitost k tomu, aby se sami vzdělávali a stali se aktivní součástí pracovního trhu tak tím významně přispějeme k jejich eh, sociálnímu a hospodářskému úspěchu. A to by zelení rádi zdůraznili v rámci této zprávy. Když se rozhledeme po současné situaci v Evropské unii, vidíme, že byla provedena celá řada studií na téma nezaměstnanost mladých. Nejde jenom o nesoulad mezi nabídkou a poptávkou v kvalifikacích, ale také často chybí kvalitní pracovní místa. A v takových situacích nemůže být naším cílem tím, že vytvoříme nestabilní pracovní místa pro mladé lidi. Například to nekonečné kolečko stáží ale je důležité vytvářet pracovní místa, která nabídnou dlouhodobou perspektivu na trhu práce. Jak už jsem řekla, profesní vybavení mladých lidí je naprosto zásadní v této situaci, ale zároveň bychom měli klást důraz na kvalitní vzdělání, to znamená, že mladým lidem dáme šanci rozvíjet svou osobnost, vytvoříme vzdělávací systém, který je otevřený, který se neřídí pouze potřebami trhu práce, ale také potřebami jednotlivce. Bod, na který bychom rádi upozornili v, té, v tomto stanovisku, je bod, který je pro nás naprosto zásadní, tam, kde hovoříme o odborném poradenství při hledání zaměstnání. Nejde tedy jenom o konzultace mezi odborníkem a, a zájemcem, ale také mezi vrstevníky, protože mladí lidé kladou velký důraz i na neformální vzdělávání. Když se rozhledeme a zjistíme, kde mladí lidé nabyli svých pracovních dovedností, vidíme, že velmi často je to neformálním způsobem a i to může být základ pro úspěšnou kariéru. A to bychom také rádi zdůraznili. Chceme tedy otevřít prostor i pro neformální vzdělávání mladých lidí v Evropské unii. Další věc, kterou bychom rádi zdůraznili, je e, to, že organizace studujících e, by měly být tedy vždy zahrnuty do procesu rozhodování, protože zásadním způsobem utvářejí podobu budoucích vzdělávacích systémů. A pokud budou zahrnuti, tak výsledek bude více odpovídat potřebám studujících. Další věc, kterou jsme chtěli zmínit, jsou nejlepší postupy, nejlepší zkušenosti z oblasti učňovského školství. To je takzvaný systém Duavity. A tady je potřeba se podívat na problematiku diverzity v Evropské unii z tohoto pohledu vzít si příklad z těch trhů a trhů práce, které byly nejstabilnější i v době hospodářské krize a zároveň tedy eh, a nabízet stabilní vzdělávání v této věci. Čili měli bychom se na to dívat i z pohledu Evropské unie. Děkuji, děkuji zeleným. A nyní EFDD. La ringrazio. Děkuji vám. Využívám této příležitosti především k tomu, abych poděkovala Martině mm, za její zprávu, zejména za ten úmysl a cíle, které si eh, staví, protože tímto je možné vyřešit jeden z těch největších problémů, které zde dnes máme, a to je nezaměstnanost. Eh, trochu se stavím eh, proti tomu, že uspůsobit dovednosti a kvalifikaci ze strany poptávky, že by pomohlo proti krizi. Eh, ano, určitě by to eh, pomohlo, ale eh, ta krize vyplývá z něčeho úplně jiného. Podle mého jde především o to, že příliš se zaměřujeme na dopad než na řešení příčin. A tímto tedy riskujeme, že provedeme sice výbornou práci, ale ta pak v závěru bude mít trochu skrovné výsledky. Co se týče detailů tohoto navrženého textu, eh, který my oceňujeme a eh, budeme se ji snažit ještě vylepšit, kde to půjde, tak bych chtěla mm, poukázat na to, že když se zlepšuje například vzdělávání, přístup na pracovní trh, tak to nepochybně jsou pozitivní stimuly, ale bylo by zapotřebí se soustředit také na další významné otázky. Například hodně hovoříme o mobilitě pracovníků v rámci EU, která je nízká. Můj pohled vypadá takto. Pokud je mobilita nízká, není to způsobeno jen technickými záležitostmi, neboli že ti lidé nemají jazykové znalosti nebo jiné dovednosti pro pracovní trh. Ta mobilita by neměla být povinnost, to by měla být možnost pro občana, kterou vědomě provede. Takže se může stát, že někde prostě z kulturního pohledu není mobilita pracovníků oceňována. E, ne pokaždé jsou mladí lidé spokojení s tím, že musí e, z jihu Itálie odjet na sever Německa, kde je větší poptávka. Proč se tedy nepokusíme tu nevyváženost vyřešit e, uvnitř Evropy tak, abychom zjistili, proč máme nižší nezaměstnanost v některých zemích eh, a vyšší v jiných zemích, protože v tom spočívá integrace a skutečná koncepce Evropy. Konec konců my, euroskeptici, jsme ti, kdo navrhuje řešení k tomu, abychom tyto rozdíly eh, mezi státy nějak eh, vyrovnali. Nevím, zda do této zprávy můžeme zapracovat i tento úhel pohledu, ale musíme se to snažit řešit. Takže eh, nejen se snažit eh, vyřešit eh, problémy těch různých rozdílů, které vyplývají z různých příčin. Pak je to celá řada důležitých bodů, některé se mimořádně líbily, jako o těch malých podnicích. Musíme si připomínat, že jsou páteří naší ekonomiky v mnoha státech a celkově i celé Evropě. Význam pomoci, kterou poskytujeme malým středním podnikům i pro kulturní růst těchto podniků, tedy aby měli skutečnou možnost eh, konzultací, poradenství a mm, také, aby měli pomoc, kterou eh, potřebují. Tak to je věc, kterou my mm, považujeme za velice důležitou v této souvislosti a Měli bychom také podporovat zelenou eh, ekonomiku. Tu je zapotřebí sem také začlenit, protože tam, kde to je možné, by bylo důležité začít stimulovat vytváření pracovních míst. A k tomu já bych se chtěla ještě vrátit. Eh, práci lze zlepšit, když je nedostatek, musíme eh, vytvářet poptávku a nemůžeme eh, hovořit a vyřešit úplně o všem, protože vždycky někde něco bude chybět a musíme se o to snažit. Thank you very much to... Děkuji mnohokrát také FDD, stínovým zpravodajům. Několik poslanců se také hlásilo o slovo, ale než uzavřu řečnický seznam, ráda bych eh, zmínila jich jména. Fontenier from EPP, it is uh, Madame Millen uh, and it is Mr. Guterres from SND, Madame uh, Morin-Chartier from EPP as well and uh, Mr. Chambon, uh, Cambon from, uh, from uh, the ALDE. Um, and before I close the... Než uzavřu ten řečnický seznam, chtěla bych se zeptat, zda chce promluvit ještě někdo jiný. Není-li tomu tak, dáme slovo paní Fonteně za EPP. Děkuji, Děkuji paní předsedkyně. V první řadě bych ráda pogratulovala naší paní zpravodajce Martině za ten tento návrh zprávy, protože si myslím, že se jedná o velmi vyvážený návrh. A kromě toho zcela s ní souhlasím. A to v tom, že je třeba zdůraznit otázky mobility, to znamená, je třeba podpořit podnikavost a také výměnu osvědčených postupů. Nicméně je tu ještě více témat, která je třeba více upřesnit. Hlavně když hovoříme o mobilitě, což je v podstatě jeden z nejdůležitějších bodů této zprávy, Jedna z možností, kterou bychom měli podpořit, je právě uznávání kvalifikací mezi různými členskými státy, protože to by opravdu velmi usnadnilo hledání práce, protože v tuto chvíle, chvíli eh, toto uznávání opravdu se velmi liší mezi jednotlivými členskými státy. A také je pravda, že Evropská unie se musí zakládat na principu ex excelence a musí mít opravdu velmi kvalifikované eh, pracovní síly, ale všechno musí být samozřejmě vyvážené. Já v tuto chvíli hovořím konkrétně o Španělsku. V posledních letech v podstatě došlo k prohloubení propasti v oblasti kvalifikací. To znamená, že máme v tuto chvíli opravdu velmi mnoho mladých lidí, kteří mají opravdu fantastickou kvalifikaci a na druhé straně máme tu skupinu lidí, kteří jsou prakticky bez jakékoliv kvalifikace. Eh, tudíž je třeba opravdu podpořit i ten střed, to znamená tu střední úroveň vzdělání a kvalifikací, tak aby nedošlo k tomu, že budeme mít v podstatě před sebou velkou skupinu lidí, kteří nebudou mít ani minimální kvalifikaci eh, pro nástup eh, do určitého zaměstnání a na druhé straně budeme mít zase tu obrovskou skupinu lidí, kteří jsou jednoduše překvalifikovaní, což je v tuto chvíli v podstatě náš eh, zásadní problém. A i z toho důvodu a vím, že někteří kolegové už o tom hovořili, je třeba podpořit právě duální vzdělávání, protože duální vzdělávání má opravdu jasnou přidanou hodnotu, je zcela zásadní pro náš pracovní trh a je také velmi atraktivní pro naše mladé lidi. Dále eh, hovoříme o stárnutí obyvatelstva. Eh, souhlasím s tím, je třeba se tomu nějakým způsobem eh, postavit, ale je třeba si také uvědomit, že dochází také k odlivu většiny obyvatelstva stav v mnohých venkovských oblastech. To znamená, že je třeba zajistit právě i v těchto oblastech eh, jistou úroveň kvalifikace do budoucnosti. To znamená, nebavit se pouze o tom, jakým způsobem budou vypadat ty kvalifikační a odborné vzdělávací programy, ale je třeba se podívat opravdu i na stávající systém vzdělávání na lokální a regionální úrovni. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you. Thank you. Děkuji vám. Slovo má paní Milin. Merci, madame la... Děkuji vám, paní předsedkyně. Opět se zabýváme nesmírně závažným tématem, jak vylepšit situaci po 50 letech budování Evropy bychom skutečně toto řešit eh, neměli a já se obávám, že tento program eh, pro zaměstnanost eh, pro 21. století se bude opakovat ještě v 22. století. Ve Francii se také například v medicíně se tomu říká ještě jinak. To znamená, že část mozku umožňuje říkat velice zajímavé věci, ale neumožňuje to spojit tato slova z činy. A opravdu e, to už nelze tolerovat, protože tu jsou miliony nezaměstnaných a zejména mladých nezaměstnaných, kteří mají například ten práci za prekerních podmínek a Evropa jim nedává žádnou možnost, aby našli práci. Co se obsahu týče, je jasně, jak už to kolegové řekli, ty, e, ta nerovnováha mezi jednotlivými regiony nebo mezi jednotlivými zeměmi je obrovská a musíme se podívat zejména malé a střední podniky, eh, které mohou poskytovat velice rychlé pracovní místa. My tu máme eh, prostředky, eh, které jsou užitečné, které mohou fungovat v rámci více regionů, tak to funguje například ve Francii, tak se mu říká uskupení kvalifikovaných zaměstnanců nebo kvalifikovaných pracovníků, Eh, a to jsou tedy takové, taková uskupení, která umožňují krátkou kvalifikaci či rekvalifikaci 12-24 měsíců například, tak aby lidé, kteří mají nízkou kvalifikaci nebo nedostatečnou kvalifikaci, získali eh, v brzké době práci. A to umožňuje udržet zaměstnanost na místě, bohatství přímo na místě, předchází se delokalizaci a nebo odstěhování. A právě to by nemohli přijmout eh, takovéto eh, věci, zaměstnanci a pracovníci, protože to prostě lidsky není přijatelné, aby se museli přesunout někam jinam nebo aby práce byla přesunuta eh, jinam. Paní předsedkyně, Evropa musí předkládat konkrétní návrhy v této oblasti. To už není jenom mikroekonomika, ale ukazuje to na situaci ve všech členských státech. Musíme se tedy zaměřit právě na takovéto nástroje, které mohou pomáhat. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má pan Gutierrez, SED. Sim, Gracias. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji také Martině za tento první návrh zprávy zjistili jsme, že můžeme spolupracovat. Já jsem poznal v podstatě, jak ta spolupráce vzájemná a vypadá a jsem velmi rád, že spolupracujeme dobře, hlavně na tak důležitém tématu. Je třeba opravdu dobře vyhodnotit tu současnou situaci na pracovním trhu v EU, protože samozřejmě existují velké rozlišnosti mezi různými eh, členskými státy a samozřejmě hospodářská krize tyto rozdíly ještě přiostřila. To znamená, že ty odlišnosti jsou zcela jasné. Odlišnosti nenacházíme pouze v oblasti procentuálního podílu nezaměstnaných, tak jak o tom eh, hovoří mimo jiné ve své zprávě, ale eh, těch eh, odlišností je opravdu velmi mnoho, i například v oblasti odborných kvalifikací, v oblasti jaksi té nedostatečné kvalifikace, která se stává problémem v mnohých členských státech. Ale zároveň na druhé straně máme tady ty překvalifikované pracovní síly, které v podstatě nenacházejí uplatnění na trhu stojíme také před dalšími novými a dalšími problémy, například v souvislosti s mobilitou mezi různými členskými státy eh, a zároveň zajištění jaksi těch pracovních práv ve všech těchto jednotlivých státech. Já si myslím, že tato zpráva musí být opravdu velmi ambiciozní a právě v tuto chvíli, ve chvíli, kdy pracovní trh Evropské unie eh, v podstatě vykazuje opravdu zcela zásadní zásadní rozdíly. To znamená, že v tuto chvíli se musíme zamyslet nad tím, jakým způsobem tyto rozdíly lze eh, snižovat. Takže v první řadě tady ten eh, problém kvalifikací, protože to samozřejmě má co dočinění s tím modelem produktivity v Evropské unie. unii. Ano, Evropská komise říká, že do roku 2020 chce navýšit eh, odborné kvalifikace eh, evropských občanů, i když to je v přímém rozporu se současnými sociálními a pracovními politikami v mnohých členských státech, které v tuto chvíli vlastně vůbec nezaznamenávají žádný pokrok v těchto oblastech. V některých členských státech se vůbec nepodporuje duální vzdělávání. Eh, některé státy upřednostňují inovaci místo produktivity. To znamená, že tady těch rozdílů je opravdu velmi mnoho. Je třeba ale se opravdu podívat na to, abychom zajistili co nejví, největší soulad mezi tím systémem vzdělávání a potřebami pracovního trhu. To znamená, je třeba reformovat systém vzdělávání, ale na to potřebujeme prostředky, které v tuto chvíli nejsou k dispozici. To znamená, že je třeba si uvědomit tento vztah. Já teď tady nehovořím o vztahu nějakého jaksi konkrétního vzdělávacího eh, institutu eh, s konkrétním eh, podnikem, ale hovořím celkově. Eh, o kvalifikacích, o kvalifikacích, které budou lidé získávat, které budou muset být ale také uznávány. Protože v tuto chvíli ty kvalifikace, které lidi získávají, mají málo, opravdu málo co dočinění s těmi kvalifikacemi, které budou potřeba za deset let. To znamená, že je třeba opravdu se dívat do budoucnosti. Je třeba se dívat na ty potřeby pracovního trhu, eh, které budeme mít v budoucnosti, protože v tuto chvíli ten vzdělávací systém těmto potřebám opravdu vůbec, vůbec neodpovídá. Je třeba se také uvědomit, že ta konkurenceschopnost, o které hovoří zpravodajka ve své zprávě, nezávisí výhradně na reformách pracovního trhu, které byly provedeny posavat a které se zaměřovaly hlavně na flexibilitu. To znamená, že jelikož nedošlo jaksi k dostatečnému navýšení produktivity, nedošlo eh, ani k, eh, k odpovídajícímu nárůstu konkurenceschopnosti, ale v podstatě je třeba si uvědomit, že Eh, tady v některých členských státech došlo i k zásadnému snížení průměrné mzdy, eh, v některých státech i o 20%, eh, někde i o více. To znamená, že tady dochází neustále ke snižování průměrné mzdy a stále máme více a více lidí, kteří vydělávají okolo tisíc euro eh, měsíčně. To znamená, že samozřejmě musíme být eh, produktivní, musíme být konkurenceschopní, ale ne na úkor toho, že tato konkurenceschopnost se bude zakládat pouze na snižování eh, platů. To znamená, že ten model musí vypadat jinak. Kromě toho potřebujeme také navýšit, jak jsem již eh, říkal, kvalitu, kvalitu pracovních míst, protože 90% nových pracovních míst, které v tuto chvíli vznikají, jsou opravdu velmi, velmi nekvalitní pracovní místa. To znamená, že ten pracovní trh musí být v souladu s kvalifikacemi, ale tyto kvalifikace také se musí uplatnit na pracovním trhu, který bude zajišťovat určitou úroveň, určitou kvalitu. Když se podíváte na údaje Eurostatu, tak vidíte, že pracovní smlouvy na dobu neurčitou neustále klesají. To znamená, že v tuto chvíli dochází eh, v podstatě k zásadnímu eh, snížení. Velmi mnoho lidí eh, prohlašuje, že by chtělo pracovat na plný úvazek, ale pracovní trh plný, plné úvazky nenabízí. To znamená, že tady potřebujeme nějakým způsobem tuto situaci změnit, ale flexibilita není odpovědí na všechny problémy. To znamená, že tady potřebujeme kvalitu, ale také kvalitu, kterou, která bude odpovídat mzdám, aby naše pracovní síly nežily pod úrovní chudoby. A to jsou všechno věci, které je třeba vidět v širším kontextu. Je třeba tyto problémy definovat, je třeba podívat se na to, jak pracovní trh vypadá a navrhnout konkrétní řešení. Já musím říct, že jsem velmi spokojen, že protože tato tento návrh zprávy eh, v podstatě nastínuje ty hlavní problémy. Myslím si, že naše spolupráce i do budoucna bude eh, probíhat velmi dobře. My samozřejmě předložíme eh, naše pozměňovací návrhy a jsem si jistý, že to konečné změní bude opravdu velmi dobré a jsem si jistý, že naše spolupráce bude velmi plodná a budeme dělat všechno pro to, aby se situace na pracovním trhu zlepšila. Děkuji ještě předám slovo paní Moranšati, EPP. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Mnoho kolegů už přede mnou to uvedlo, že toto je téma nesmírného významu. Naše kolegyně Martina odvedla eh, skutečně zajímavou práci na tomto eh, návrhu, na které máme dále stavět. Na jakou situaci máme tedy reagovat? Co před námi stojí? Za prvé, stojíme před vývojem, který je masivní. Jedná se o vrcholek pyramidy eh, ve světě práce. Eh, pokud eh, dochází k tomu, že mizí nízké nízkokvalifikované práce, e, musíme říci, že tato práce se bude e, vyskytovat stále e, méně. 15 pracovních míst, které vyžadují vysokou kvalifikaci, se má objevit současně, takže musíme zvažovat celou tu pyramidu. A musíme se zaměřit na celek této situace. To je vlastně ten první problém. Jedná se totiž o vývoj, který je masový, jedná se o obrovský objem a my toto všechno musíme usledovat a řešit. Pokud tuto eh, masu nemůžeme vyřešit jen tím prvotním vzděláváním, teď eh, jak to budeme řešit například tím eh, dlouhodobým vzděláváním, potřebujeme podniky, a potřebujeme vyšší reaktivitu v pracovním světě. A ještě bych chtěla říct, že to je druhé významné téma. V tomto vývoji situace musíme eh, dbat na to, abychom si pamatovali, že 82% eh, pracovních míst vytváří malé a střední podniky. A přitom to jsou právě malé a střední podniky, které mají e, potíže e, s tím, aby měli e, tu, to dlouhodobé celoživotní vzdělávání, které současně by pomohlo pracovníkům, aby byli schopni najít pracovní místo nebo aby se mohli přizpůsobit. Takže tam je takový střed dvou situací. Kromě Eh, té určité formy eh, vzdělávání, tak jak ji vidíme, tu koncepci, eh, tak je důležité, abychom zhodnocovali také pracovní zkušenost, kterou už pracovníci získali v průběhu své kariéry. Musíme také uvažovat o dovednostech, a to také neformálních dovednostech, které jsou důležité pro práci a současně jsou takovou pákovou silou pro mladé lidi, pro ženy a vůbec pro pracovníky, aby mohli ehm, postupovat s tímto vývojem pracovního světa. Ten vývoj totiž bude rychlejší, než my, jak jsme na něj schopni reagovat. A proto je zapotřebí, aby tento vývoj probíhal už také u těch pracovníků, u zaměstnanců je e, zapotřebí, abychom se naučili zhodnotit jak u různých asociací, tak i v samotných životopisech e, kvality a dovednosti e, osob, které získávají nejen v práci, která je tedy placená, ale například v dobrovolné práci. Vidíme, že dochází k obrovské nezaměstnanosti mládeže. A my hovoříme o tom, že je zapotřebí tedy zhodnotit dovednosti, ale v tom případě mladí lidé zůstávají vždycky stranou. My musíme uvažovat o třetím rozměru a vnést je dovnitř, a to je podle mě velice důležité. A to je e, dimenze schopností, kapacit, protože mladí lidé mají schopnosti. Mají schopnosti, které mohou předložit a je zapotřebí, abychom tento třetí rozměr vložili také do životopisů profesionálních abychom tedy hodnotili jak dovednosti, včetně těch neformálních, eh, a také schopnosti. To je třetí prvek, který je zapotřebí zvažovat v životopisech. Někteří mladí lidé už pracují, a, nebo zaměstnanci také již pracují, ale hrozí jim, že to pracovní místo ztratí, pokud nebudou valorizovat své dovednosti, ale mladí lidé ještě nezačali pracovat, takže nemohou toto přinést do svého životopisu. Dobře vidíme, že krize a politiky, které byly vedené eh, v této souvislosti, eh, ještě učinili mladé lidi a ženy zranitelnějšímu na trhu práce. Paní Milan dobře hovořila o těch eh, interprofesionálních pracovních skupinách, a já doufám, že budete hlasovat o té e, zprávě s tím, že tu samozřejmě budou různé fondy, jako e, sociální fond pro pomoc mládeže, protože my můžeme samozřejmě poskytovat dobré rady a můžeme mít e, dobré způsoby řešení prostředků. Nicméně především k tomu potřebujeme finance, takže doufám, že budete hlasovat i pro přidělení dalších finančních prostředků. A v tuto chvíli má slovo zástupce ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Pravdou je, že jsem dosti překvapen. Mně se opravdu práce mé kolegyně Martiny líbí. Doufám, že si nebude příliš zvykat na mou chválu, ale myslím si, že je to opravdu velmi dobrá zpráva. Nicméně bych řekl, že v této zprávě je opravdu velmi mnoho velmi dobrých myšlenek a je třeba si ale také zapsat připomínky všech ostatních, kteří se zde vyjádřili. Hlavně co se týče tedy toho neformálního vzdělávání, o kterém hovořila zástupkyně zelených, protože tady jde o věc, která je velmi živá, měnící se. A také otázky týkající se mobility. To jsou věci, které je opravdu důležité si zapsat a zohlednit je. Paní Gutierrez eh, také hovořila o těch současných problémech eh, ve Španělsku a jsem si jistý, že se také nějakým způsobem musí odrazit v této zprávě. Bylo řečeno opravdu velmi mnoho, nicméně chci zdůraznit, že je třeba si opravdu velmi důsledně přečíst ten název celé té zprávy, protože tady v tuto chvíli se snažíme už e, obsáhnout příliš mnoho věcí. Tady hovoříme už o 21. století, hovoří se o pracovním trhu evropského trhu, který neexistoval, neexistuje a existovat nebude, protože pracovní trhy jsou velmi odlišné v rámci EU, dokonce i v rámci samotných států, ale hlavně mezi různými státy ty rozličnosti jsou opravdu zcela zásadní, protože všechno to vychází také z kultury, všechno to vychází také z té eh, produktivní sítě na kterou eh, je zaměřen. To znamená, že nebylo by dobré, kdybychom to tady nějakým způsobem mátli. To znamená, ano, chceme konkurenceschopnost, ano, to ano, ale je třeba se zaměřit na to, co můžeme obsáhnout. Je třeba se podívat také na vztah mezi nabídkou a poptávkou a nad tím, co vlastně v tuto chvíli vůbec existuje. To znamená, chci k tomu říct dvě nebo tři věci. V první řadě, v tuto chvíli existuje velmi mnoho studií a také je vyvíjeno velmi mnoho snah eh, s cílem v podstatě předvídat, co se stane eh, v budoucnosti. Já v tuto chvíli bych mohl samozřejmě doporučit Eh, také spoustu velmi užitečných dokumentů z výborů Econ, eh, také co se týče Dublinské nadace. Takže těch studií je opravdu velmi mnoho. A tyto studie říkají eh, velmi mnoho a obsahují zcela základní teze. Nicméně svět je tak komplexní, tak rychlý, že nějaká anticipace, kterou chceme dosáhnout, které chceme dosáhnout, je opravdu velmi omezená. A tím se dostávám ke druhému bodu. Já si myslím, že tato zpráva v v této situaci hluboké hospodářské a sociální krize, a souhlasím s tím, co říkala eh, má kolegyně, toto nemůže, toto nemůže být utopická zpráva. Nemůže to být zpráva o tom, co bychom si představovali nebo co bychom chtěli v budoucnosti pro všechny naše zaměstnance. Hovoří tady o tom, že chceme kvalifikované, šťastné a zdravé zaměstnance je prostě utopické. Musíme tomu rozumět eh, správně. To znamená, že chceme, aby ta situace byla méně špatná, než je v tuto chvíli. To znamená, že musíme zajistit základní minimální potřeby a musíme zajistit funkčnost pracovních trhů. To znamená, že každý stát samozřejmě vytvoří svá vlastní eh, řešení. Eh, někde to bude lépe definované, někde eh, hůře. Samozřejmě pracovní trh v Německu je jiný než v jiném státě. A proč? Protože střední a malé podniky v Německu jsou prostě úplně jiné než malé a střední podniky na jihu Evropy. To znamená, že samozřejmě hovoříme tady o malých a středních podnicích, ale u nich třeba možná mají větší možnost možnosti investic. U nich třeba eh, si tito malí a střední podnikatelé mohou dovolit eh, určitý druh vzdělávání, určitý druh kvalifikace. Dále samozřejmě otázky služeb. Protože ve chvíli, kdy máte stát, eh, ve kterém jsou 3 miliony nezaměstnaných mladých lidí, no tak samozřejmě je to prostě krizová, krizová situace. A tady to celoživotní vzdělávání, to to, ty celoživotní kvalifikace musí zajistit společnost jako taková a vzdělávací systém jako takový. To znamená, že nemůžeme od pracovního trhu vyžadovat, aby všechno vyřešil. Tady to samozřejmě je spojené s mnohými, mnohými tématy, protože tady jde hlavně o otázky vzdělávání, protože tady hovoříme o kvalifikacích, o odborném vzdělávání mladých lidí, protože tady hovoříme také o spoustě mladých lidí, kteří opustili vzdělávací systém ještě předtím, než získali eh, svůj titul. To znamená, že nechci, abychom se na to dívali eh, jako na něco, co je naprostá utopie. Já bych jenom poprosil, aby bylo opravdu zcela zásadně zdůrazněno to, že tady nám jde o pracovní trh, který by měl zajistit to, aby situace na pracovním trhu v roce 2099 byla opravdu lepší než v tuto chvíli a aby odpovídala eh, nebo aby se zaměřila hlavně na ten problém té obrovitánské nezaměstnanosti, které čelí velký počet evropských států v tuto chvíli. Takže to je zásadní. A co je zásadní v souvislosti s řešením vzdělávání? Vzdělávání, vzdělávání. A to z dlouhodobého hlediska. Samozřejmě poté také reforma eh, produkty, modelu produktivity, ale to jsou všechno dlouhodobé cíle. Ale abychom těchto dlouhodobých cílů eh, dosáhli, musíme začít již teď, v tuto chvíli. Ale hlavně, hlavně říkám, musíme zůstat realističtější. Musíme být opravdu realističtí, protože neexistuje žádná společnost, kde by byli pouze experti a pouze ti nejlepší protože tady hovoříme také o skupinách a úrovních, které, eh, kde prostě ta kvalifikace je jednoduše nižší, je nízká a je třeba ale zohlednit i to. A je třeba také si eh, nějakým způsobem pohrát s řešením toho v podstahu nesouladu v uznáváním kvalifikací. To znamená, je třeba vyvinout velké úsilí na to, aby všichni lidé, kteří v tuto chvíli jsou znevyhodnění, se stali součástí pracovního trhu a vyřešit to pouze eh, na základě toho, že se jim eh, dají nějaké peníze. Ne, ne, ne, ne. Tady se neustále hovoří jenom o quality jobs, quality jobs, ale ne, ne, ne, ne. Tady je třeba se podívat opravdu z krátkodobého hlediska na ty konkrétní problémy a myslím si, že Martina se tím zabývá podívá. To znamená, je třeba se podívat z krátkodobého hlediska na problémy těch milionů a milionů mladých lidí, kteří stále ještě nepracují, nejsou součástí pracovního trhu a jsou jim upírána práva či možnosti stát se součástí pracovního trhu. A já bych byl opravdu velmi rád, kdyby Martina zdůraznila naléhavost tohoto problému. Děkuji. Děkuji, kolegové. A ještě předtím, než dám opět slovo paní zpravodajce, tak bych se zeptala zástupců komise, zdali by se k tomu chtěli vyjádřit. Komise, prosím. Děkuji, děkuji za to, že jste mi dala možnost se vyjádřit. Samozřejmě, že tato zpráva zdůrazňuje eh, spoustu výzev a důležitých eh, problémů. My jsme vás chtěli poprosit, abyste se ještě podívali na možnost v podstatě uznávání a transparentnosti eh, kvalifikací a abych jste se ještě více zaměřil právě na ty otázky eh, formálního, neformálního vzdělávání, ale to jsou všechny otázky, které zde již byly zmíněny, což nás velmi těší. Eh, členské státy se v tuto chvíli snaží vypracovávat právě evropský eh, rám, kvalifikační rámec, tak aby se ten systém nějakým způsobem sladil. V tuto chvíli se právě pracuje na těch základních kritériích, na niž se by se měla uznávat ty kvalifikace snad už v v roce 2018 a doufám, že eh, ta práce opravdu dosáhne svého výsledku. To znamená, že je to evropský eh, rámec právě pro uznávání kvalifikací a také eh, evropské úsilí uznávání právě formálního a neformálního vzdělávání. Tady hovořím také o programech jako Erasmus, Erasmus Plus, EURES a tak dále. Děkuji, děkuji zástupci komise a v tuto chvíli předávám slovo opět Martině. Like three hours? Mm, děkuji. Máme na to zhruba tři hodiny? Ne, tři minuty, dobře. Ano, opravdu tři minuty, protože máme čas do jedenácti, takže nikoli tři hodiny. Mně ta debata udělala velikou radost. Jsem velmi ráda, že tento vážný problém berete opravdu vážně. Pro mě ta diskuze byla velmi užitečná. Já jsem si udělala spoustu poznámek Vidíte, že spoustu věcí mám počkrtaných a ráda bych zmínila některé z nich. Danuto, děkuji ti za to, že jsi zmínila eh, misi do Dánska. To bylo velmi užitečné a já chci zdůraznit, že je potřeba poučit se z nejlepších příkladů v různých členských státech. My o tom často mluvíme, ale tuhle možnost ne vždycky využíváme. Děkuji, že se zmínila podporu mobility celoživotní vzdělávání. My jsme to uvedli ve zprávě, souhlasím s tím, že by to mělo být ještě zdůrazněno a zmíněno víc věcí. Také děkuji, že jsi zmínila odbornou přípravu učitelů, protože tohle je taková návaznost mezi potřebami průmyslu a školami velmi často, tedy v tom konkrétním průmyslovém odvětví chybí nějaká kvalifikace a pak se zjistí, že vlastně nejsou učitelé pro danou profesi. Děkuji, Juto, za to, že se zmínila učňovské školství a dobrou kvalitu učňovské přípravy naprosto souhlasím s tím, že musíme najít způsob, jak to zapracovat do zprávy a já ráda zapracuji tvé pozměňovací návrhy a chci zdůraznit ještě jednu věc. Ve své zprávě jsem hodně hovořila o učňovském školství, o odborné přípravě v manuálních profesích a v technických profesích. Ehm, čili opravdu nejdeme pouze o ty vysoce kvalifikované eh, pracovníky, ale také ty s manuální kvalifikací. Jano, to děkuji ti, ty máš s tohle věcí velké zkušenosti, takže pro mě bude velmi užitečné si s tebou promluvit a zjistit, jak to je. Děkuji také, že jsi se zmínila o roli, kterou hraje vedení podniků, o tom, jaký dopad mají inovace a vývoj na trhu. A také děkuji, že jsi zmínila některá konkrétní podnikatelská odvětví. Vy jste zmínila neformální vzdělávání a takzvané vzdělávací pasy, to je užitečné, to, tím se budu zabývat. Jednu věc použiji konkrétně, ty jste řekla, že je třeba zohlednit nejenom potřeby podniku, ale také potřeby jednotlivců, s tím naprosto souhlasím. Ty, ty ano. Děkuji, pro mě mnohem snadnější hovořit italsky. Děkuji, Ticino, za tvé poznámky. Samozřejmě, že souhlasím, že to jsou příčiny krize, o kterých teď zrovna nemluvíme. Není to jediné řešení, ale může nám to třeba pomoci se z krize vymanit. A chci jmenovat například Německo před deseti lety zahájilo strukturální eh, reformy a také tam mají mnohem nižší úroveň nezaměstnanosti, takže ty Tyto institucionální reformy jsou důležité, jsou užitečné. Zajímá mě také váš pohled eh, například ze strany Itálie ohledně mobility, protože mobilita je věc, kterou já plně podporuji, je zapotřebí o ní hovořit eh, a podle mne to musí být příležitost pro všechny občany. Děkuji tedy ještě jednou. Děkuji také za všechny další připomínky, bylo to opravdu velmi užitečné. Já jsem si všechno napsala, nebudu to všechno zmiňovat, ale chci vám říct, že jedno z největších omezení, nejenom u tématu, ale i u této diskuze, spočívá v tom, že nemáme dost času a prostoru. Bylo opravdu mimořádně náročné všechno schrnout do tří stránek. Já doufám, že s pomocí kompromisních a pozměňovacích návrhů dáme dohromady opravdu dlouhé stanovisko, které bude obsahovat všechno, co je potřeba. Ráda bych ještě upozornila na to, že máme k dispozici i stanovisko výboru pro kulturu. Je velmi stručné, ale velmi zajímavé, protože se na, to, na tu věc dívá z trochu jiného úhlu pohledu. Takže na to se můžete také podívat. A konečně pozměňovací, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 5. května v poledne a pak pravděpodobně proběhne trošku delší zasedání stínových zpravodajů, na kterém budeme debatovat o obsahu zprávy. Já jsem ale připravena s vámi všemi jednat i bilaterálně a také na zasedání stínových zpravodajů. Děkuji také sekretariátu, byla to radostná spolupráce a já se už teď těším na vaše pozměňovací návrhy a přínosy. Děkujeme paní zpravodajce a stínovým zpravodajům. Já si myslím, že to byla velmi zajímavá debata a měli jsme k dispozici eh, skoro o půl hodiny navíc, protože jsme začali o půl hodiny dřív, měli jsme tady k dispozici hodinovou diskuzi. A nyní bych ráda upozornila na lohuty pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to poledne 5. května a Stanovisko by mělo být přijato 15. června tady na půdě výboru. A hned přecházíme k dalšímu bodu programu, to je bod 8. Podpora podnikání mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Je to první projednání návrhu stanoviska A hned dám slovo paní Žitňanské, paní Janě Žitňanské, která je navrhovatelkou. Děkuji, paní předsedkyně. V podstatě zůstáváme tematicky ve stejné oblasti jako u předchozí zprávy paní poslankyně Tlabajové. Je tedy pravděpodobné, že některé z těch příspěvků se a názorů se budou opakovat ale je to tak důležité téma, že bych byla ráda, kdybychom se jí věnovali, jemu věnovali s větším nasazením. Jak už tady bylo řečeno, hlavní záměrem každého vzdělávání, ať už odborné přípravy vzdělání nebo celoživotního vzdělávání, je připravit do života zaměstnavatele i zaměstnance. A já jsem se snažila při přípravě tohoto stanoviska přihlédnout ke dvěma aspektům. Prvním z nich je fakt, že neoddělitelnou součástí vzdělávání by měla být i praxe. Některé členské státy to řeší lépe, jako je Německo a Holandsko, jiné státy mají v této oblasti celou řadu problémů a absolventi eh, přicházejí nepřipravení na trh práce, neochotní zkoušet nové věci a, a propásnou možnost, jak začít podnikat. Je to tedy ztráta určitého potenciálu a možností, a to nejenom z pohledu potenciálního hrubého domácího produktu, ale také proto, že přicházíme o nové a inovativní nápady. A druhým takovým základním východiskem mého stanoviska je fakt, že podnikání podnikatelský duch se neomezuje pouze na tu, tak řekněme, zdravou část populace, ale měli bychom se zaměřit i na ty zranitelné skupiny mladých, zranitelných ať už v důsledku zdravotního postižení, sociálního vyloučení. A tyto lidé jsou také znevýhodněni na trhu práce. Jsem přesvědčená, že zapojení i těchto lidí na trhu práce a má obrovský potenciál a pomáhá jim zlepšit kvalitu života. Evropská unie nabízí široké spektrum nástrojů, které umožňují zapojit mladé lidi do podnikání a je na členských státech, aby lépe a efektivně pracovali s veřejností, aby informovali o tom, že tyto finanční nástroje jsou k dispozici. A je také velká škoda, pokud se o Členové cílové skupiny nedoví, nedozví nic o programu podpory mladých podnikatelů, pokud členské státy nešíří dostatečně informace. Byl to už zmíněn program Erasmus pro mladé podnikatele, který umožňuje nabít dovedností a kvalifikací potřebných pro založení vlastního malého podniku. Bohužel mm, mladí o to vůbec nevědí. Například na Slovensku je mm, nízká míra informovanosti a mladí vlastně neumí začít podnikat. Máme také program Horizont 2020, který také nabízí možnost, jak začít podnikat, ale mladí tyto stávající možnosti nevyužívají. Takže možnosti jsou, měli bychom se je naučit opravdu využívat a tlačit na členské státy, aby o nich informovali Možná by bylo dobré oslovit komisi a požádat, aby přišla s nějakým dalším schématem. Mně však přijde užitečné využít ty nástroje, které už máme k dispozici v členských státech a motivovat učitele, profesory eh, na akademické půdě, aby o těchto možnostech informovali. A na závěr jedna věc. Já i moji kolegové ve chvíli, kdy jsme koncipovali toto stanovisko, jsme trošku zápasili s tím, že jsme kladli větší důraz na vzdělávání než, téma, eh, než na téma zaměstnanosti a sociálních dopadů. Takže chci podpořit kolegů, vzhledem k tomu, že tady jde o výbor pro zaměstnanost a sociální věci, abychom se drželi eh, mandátu našeho výboru. Je to eh, velmi důležité téma, já se těším na další spolupráci jsem také ráda, že máme k dispozici materiál, který připravila Martina, který je výborný a doufám, že spolu budeme moci pracovat na tom, aby mladí lidé získávali eh, dovednosti a schopnosti, které jim umožní začít podnikat, tak aby z absolventů nebyli jenom dobří zaměstnanci, ale také dobří zaměstnavatele a kreativní lidé. Děkuji a těším se na diskuzi. Thank you, thank you. Děkuji paní zpravodajce a než dám slovo poslancům, dám slovo ještě stínovým zpravodajům. První Tom Fanten Kindlere. Dobrý den, pokud je to možné, budu hovořit holandsky. Já jsem se, já souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že je to velice důležité téma a škoda, že nemáme další hodinu na diskuzi. Já chci však poděkovat za tento návrh. Je to velmi dobrý základ pro další práci. Zítra pořádáme snídani, na které proběhne debata. Já jsem tam, já tam představím tento dokument podnikatelům z mého regionu. Je to tady také zajímavý příklad toho, jak vlast vlastně pracovat s našimi návrhy tím, že je představíme lidem, kteří jejich dopady mají co dočinění v každodenním životě. A myslím si, že je důležité zdůraznit eh, podnikání jako možnost, která mladým lidem může eh, pomoci s nezaměstnaností a chudoby. Nicméně myslím, že příslušný odstavec na to dostatečně neupozorňuje. Měli bychom také zdůraznit eh, roli eh, vzdělávání a problematiku stimulace mladých lidí. Velmi málo z nich se opravdu odváží začít podnikat. Eh, je také důležité více ocenit podnikání studentů. Například špičkový Eh, sportovci eh, mají možnost, jak tedy pokračovat ve studiu na univerzitě a tím se vlastně kombinuje obají, mají takzvaný zvláštní statut a některé belgické univerzity nabízí podobný zvláštní statut mladým podnikatelům. A já si myslím, že bychom se měli věnovat i vyvracení mýtu v tom smyslu, že mladý podnikatel, který stroskotá, už nedostane druhou šanci. Je třeba eh, šířit povědomí o tom, že i chyby jsou přijatelné a já se rozhodně těším na další spolupráci. Děkuji a pokračujeme dál. Jutta Steinruth. Děkuji, paní předsedkyně. můj kolega eh, má velmi důležitý, eh, důležité povinnosti doma, proto ho zastupuji. Já vám chci poděkovat za dobrou zprávu, která obsahuje výčet velmi důležitých bodů. My s vámi souhlasíme s tím, že právě mladá generace může mimořádně profitovat se vzdělávání zaměřeného na podnikání. A je to jeden z nástrojů, jak bojovat s nezaměstnaností mladých Jeden bod je pro mě a pro stínové zpravodaje nejasný. Vy tam hovoříte v jednom z odstavců o takzvaných sociálních podnicích. Podmínky pro jejich zakládání by měly být zjednodušeny, ale mně není jasné, proč se to objevuje v souvislosti s tímto tématem a bylo by dobré, kdybyste to buď vyjasnila nebo rozvedla, aby bylo jasné, co tím míníte, proč zrovna sociální podniky jsou důležité pro mladé podnikatele. A budeme mít pozměňovací návrhy také problematice toho, že je třeba, aby Evropská unie jasně definovala, jakou úlohu hraje, jakou zodpovědnost má při pomoci mladým podnikatelům a kde končí zodpovědnost členského státu. Ona je to navázáno i na problematiku systému sociálního zabezpečení pro mladé podnikatele, aby tito nestratili sociální jistotu i v případě, že jejich podnikání stroskotá, aby se například nezadlužili na zbytek života. Čili musíme nabídnout určitou mistot, míru sociální jistoty, protože neexistence této jistoty je důvodem pro to, proč celá řada mladých váhá se zahájením podnikání. Bojí se, že v případě neúspěchu by následky nesly celý život. Jinými slovy, musíme snížit e, míru rizika e, My se těšíme na spolupráci nad tímto důležitým tématem a myslím, že výsledkem bude kvalitní zpráva. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. From Alden. A dávám ještě slovo stínové zpravodajce za ALDE. Děkuji. Já se budu hlásit ještě k třetí zprávě, takže po třetí možná dáte moje příjmení správně. Uh, já vám děkuji eh, za tuto zprávu a nemohu s vámi než souhlasit. Mladí lidem se mohou mimořádně obohatit přímou zkušeností s podnikáním. Já jsem příkladem tohoto trendu, já jsem založila první podnik, kdy mi bylo sedm, když mi bylo sedmnáct a v době účasu jsem jich založila sedm a byla jsem velmi mladá. Takže hospodářská aktivita je velmi důležitá, nejenom proto, že mladým lidem dává možnost získat zkušenost, eh, využít své motivace a nasazení, ale také snižuje míru nezaměstnanosti a obohacuje ekonomiku Evropské unie. Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že musíme posílit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a podniky, abychom zajistili, že mladí lidé mají zkušenost přímo z praxe, vědí, jak podniky fungují. Členské státy by například mohly podpořit vytvoření platform, které eh, šíří informace v tomto ohledu. Existují již dobré příklady. Máme například soutěže pro studentské podniky, které jsou motivující pro mladé lidi a odměňují talentované mladé lidi v raném věku. Dalším důležitým aspektem je mezinárodní a přeshraniční zkušenost mladých lidí, takže Erasmus pro mladé podnikatele to je další skvělý příklad. A dalším příkladem je vzdělávání ve finančních a podnikatelských záležitostech. To je priorita v celé řadě zemí, včetně té mojí. Je to téma, které je již obsahem školních osnov a tak by tomu mělo být i v ostatních členských státech. A konečně chci zúraznit něco, co je pro mě důležité, zvláštní postavení kreativních podniků. Podniků, které zakládají kreativní mladí lidé. A takovéhle podniky nabí, potřebují zvláštní financování i a zároveň jsou zvláštní platformou, jedinečnou platformou pro vzdělávání a to bychom měli zdůraznit. Já tedy děkuji za tuto zprávu a jsem ráda, že tu máme zástupkyni kulturního výboru, paní Šojdrovou, protože na této věci musíme opravdu spolupracovat mezi výborem pro zaměstnanost a výborem pro kulturu. Děkuji. Thank, you, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Předám slovo Kůle. A to je pan Patrik Lajrik, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všechno, co lze vykonat pro zaměstnanost mládeže, se vykonat má. I když se jedná o to, že se mají postavit na své vlastní nohy, jak bylo zmíněno v té zprávě, ehm, ať už se jedná o sociální podniky, podniky zaměřené nové technologie, podniky, které se účastní eh, přechodu k eh, ochraně životního prostředí. Určitě eh, je vhodné diskutovat a snažit se o to, abychom zajistili takovéto podniky, aby měli přístup k financím za nízké úrokové sazby a především, aby se vytvářelo prostředí, které jim bude umožňovat, eh, aby prorazili. Protože pokud nebudou moc prorazit, tak nebudou moc ani mít příležitost eh, svůj podnik obhospodařovat. Chtěl bych k tomu poznamenat, že si nemyslím, oproti tomu, co se někdy mm, uvádí, že určitý projekt eh, vyřeší celou řadu problémů, kterým čelíme. Eh, a to prostřednictvím eh, tedy jednoho nástroje a že tím vyřešíme problémy čtvrtiny mladých lidí. Ne, potřebujeme na to eh, různé nástroje, různá ustanovení a myslím si pravý opak eh, oproti eh, té původní tezi. To, co se dělá pro mládež ohledně těchto nástrojů, je, že tu je někdy taková tendence snižovat možnosti veřejné služby, tyto potřeby plnit, tyto možnosti se omezují. A současně to máme vysokou úroveň nezaměstnanosti. A pak se stává, že že i lidé, kteří zatím pracují v nějakém podniku, eh, se mají zaměřit na, eh, na své vlastní podnikání. Takže takto lidé, kteří byli zaměstnanci, se, se stávají eh, podnikateli, dělají tu samou práci, ale už nejsou zaměstnanci a mění se také jejich sociální práva tím pádem. Mění se také práva pro eh, zastupování zaměstnanců. A toho se využívá v mnoha zemích dnes, zejména ve Francii. Na jedné straně je zapotřebí přijímat iniciativy, které by umožňovaly všem, eh, kdo se přejí vrhnout do podnikání, tak tam je zapotřebí jim pomáhat, podle mne ale neměli bychom tvrdit, nebo hm, předstírat, že tímto způsobem se vyřeší nezaměstnanost zejména u mládeže. A chtěl bych navrhnout, abychom současně, když diskutujeme o takovýchto otázkách, ohledně statutu eh, podnikání, abychom diskutovali také, abychom hovořili o statutu zaměstnance v Evropské unii což by alespoň umožnilo, aby si pracovník udržel svá práva, protože ta se pořád snižují. Děkuji mnohokrát. Ráda bych předala slovo stínovému eh, zpravodaji za zelené Karimě Deli. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji naší zpravodajce za její práci. Musíme nejdříve konstatovat, že dnes stále více jsou tlačeni mladí lidé k tomu, aby se pustili do podnikání. Já to vidím u nás ve Francii, vidím to v Německu. A když se podíváte potom na výsledky prvního roku, 70% těchto mladých lidí eh, tu práci zase ukončí, tu podnikatelskou. Prostě zkrachují ve svém podnikání. A to musíme mít na paměti, protože eh, ta myšlenka, že tedy někdo se pustí do podnikání, že se tím vyřeší nezaměstnanost, eh, tak se musíme podívat, co se děje zatím. Že eh, v podstatě tato pracovní místa eh, jsou ve velice nestabilních podmínkách. A nemusí trvat dlouho. Musíme tedy přemýšlet o novém modelu, který by využíval praxi, která je už mm, dosažená těmito mm, lidmi Podniky 21. století jsou jiné podniky než dříve. Jsou to digitální eh, podniky nebo zabývají se eh, informačními technologiemi, zabývají se cirkulární eh, ekonomikou, životním prostředím. Takže ty podniky vypadají jinak a sdílí se věci online Eh, spolupráce a sdílení má tedy probíhat tímto způsobem a spolupráce je tou hlavní hodnotou, která vede mladé lidi eh, do podnikání. Eh, a za každou novou formou podnikání je nějaký projekt. Takže je zatím nějaký lidský tým. My bychom si přáli sociální a solidární ekonomiku, ale jenom slovy to vidíme. E, je zapotřebí, aby se skutečně spustila dynamika, protože ty podniky mladých e, musí mít nějaký smysl, e, musí odpovídat nějaké potřebě kolektivu, vyvíjejí se z určitého teritoria. A to právě by mělo být také v té vaší zprávě. I co se týká sociálního podnikání, mělo by se vytvářet pracovní místo nebo pracovní místa přímo v tom daném teritoriu. Neměla by se práce odvádět jinam. O tom už hovořila eh, kolegyně. Mm. Nástroje, které budou užitečné k tomu, aby naši mladí lidé cítili zodpovědnost i jako spotřebitelé, i jako zaměstnavatele. Eh, dnešní družstva nebo družstevní podniky eh, prožívají určitou diskriminaci v hospodářské soutěži. A je třeba dohlednout na to, aby se to v budoucnosti nedělo. Eh, co se týče zaměstnanosti mladých, musíme také hovořit o rovnosti. Rovnost těch, kdo se rozhodnou být zaměstnanci aby tedy měli přístup na, k různým právům, ke dalšímu vzdělávání, kvalifikaci, aby měli eh, práva na zdraví bezpečnost a pracovišti a na druhé straně, aby měli také svobodu pohybu. Eh, protože když budeme podporovat nebo pozbuzovat na lidi k tomu, aby byli mobilní, musíme také eh, toto umožňovat po celém kontinentu. Takže na závěr bych ráda ještě uvedla, že náš Cíl je nepochybně poskytnout veškeré prostředky mladým lidem, aby mohli e, podnikat, ale podnikání to znamená e, vymýšlet novou ekonomiku, protože ta e, nová ekonomika zítřka nebude založena na zisku, ale na solidaritě. Bude to tedy takzvaná kolaborativní ekonomika, protože to, co teď překáží mladým lidem, je eh, to, eh, že oni nechtějí jen získat práci peníze, ale chtějí dát smysl svému životu. Takže zapotřebí se nově podívat na eh, zítřejší svět. Nemůžeme si myslet, že zítřejší se bude jen tak zodpovědnější. Musíme rozvíjet hospodářské, sociální a environmentální praxe už nyní v podnicích. A je třeba toto zahájit už ve vzdělávání, ve školách samotných. Dnes ve školách se říká, že, že spousta škol například eh, připravuje podnikatele na zítřek, ale uh, oni se neřídí politikou nebo těmi myšlenkami zítřka ale v současnosti. Takže zapotřebí se zaměřit na to, aby se vyučovalo to, co bude užitečné pro budoucnost a v tomto potřebujeme poslednou spolupráci. Děkuji. Děkuji. A server bude skupina EFDD. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, paní zpravodajce. Stejně jako kolegyně Martina jsem byla podnikatelka po celou řadu let. Začala jsem velice záhy. A posledních deset let jsem se zaměřila především na pomoc a poradenství malým a středním podnikům, aby se mohl rozvíjet. Takže vím, že aby člověk mohl eh, řídit nějaký podnik, eh, potřebuje tzv. soft skills a dovednosti. Eh, a právě to je naše povinnost, co musíme předávat mladým. Jsou to totiž určité potíže spojené s volbou samotnou a s tím souvisí také naše vlastní eh, prosperita a hospodářství. A znamená to také určité oběti. Bohužel příliš často, jako řekla kolegyně, se lidé setkávají s příliš velkými omezeními. A mm, stává se to, že podniky, které vznikly, zase záhy eh, krachují. Ano, mladí lidé jsou inventivní, eh, to je často vede k tomu, eh, že nesou svou vlastní kůži na trh, dostávají se do sporu a tradiční způsob práce mladé lidi vede k tomu, aby vytvořili svůj vlastní podnik, eh, třeba že si plně neuvědomují, co vlastně potřebují a co dělají. Ne všichni jsou na to tedy připraveni a je tu také skutečné sociální riziko, protože často využívají úspory rodičů těto mladí lidé, aby vyřešili nějaký jiný problém. Potřebují tedy podporu, a to nejen co se týče vzdělávání. Z mého pohledu je zapotřebí uvažovat také o možnosti kontroly střednědobých výsledků je zapotřebí pomáhat těm startupům k tomu, aby dosáhly úspěchu tím, že se budou i korigovat eh, právě tehdy, když je to zapotřebí mm, případnou nerovnováhu. Eh, na podnik člověk potřebuje mít obchodní, finanční a eh, další dovednosti a někdy je mladí lidé úplně všechny nemají. Proto je zapotřebí je doprovázet krok za krokem, při rozběhávání tohoto eh, podniku. Nejde tedy jen o otázku kultury podnikání nebo učit je, jak podnikat, ale potřebují coaching eh, v tom, jak postupovat. Důležité je hovořit tedy nejen o vzdělávání a o pobítkách, ale také o doprovázení a tom coachingu. Souhlasím se spravodajkou, že stáže jsou dobré a pobídky jsou dobré k vytváření podniku, eh, ale je také zapotřebí sledovat eh, pozadí to, to prostředí, které je v jednotlivých členských státech eh, a ve které mají mladí lidé ty podniky zakládat, protože někde mohou být překážky, například byrokratické potíže, daňové záležitosti a tak dále. V každém členském státě to je nějak jinak. A to všechno jsou eh, faktory, které mohou způsobit eh, úspěch či neúspěch daného podnikatele. Malé a střední podniky jsou hrací silou Evropy. A mladí lidé, mladí podnikatelé tedy budou klíčem i našeho budoucího eh, úspěchu, jakožto Evropy. A, a my prostě do naší budoucnosti neinvestujeme dostatečně. Thank you, thank you very... Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já tu teď mám na seznamu paní Sandel, paní McIntyre a paní Šojdrovou. Já se vám omlouvám, ta výslovnost mi ještě úplně nejde. A v tuto chvíli se ptám, zda se ještě někdo další hlásí o slovo předtím, než tady tento seznam uzavřeme a pokud ne, tak předávám hned slovo kolegyni Sande. Prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, také bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci. K rozvoji podniku nebo podnikavosti, jak už bylo řečeno několikrát ze stran kolegů, je zapotřebí se zaměřit na mladé lidi. Řekla bych od nejranějšího věku. A samozřejmě, že stáže jsou dobré, návštěvy podniků jsou užitečné, ale především je zapotřebí mladým lidem poskytnout příležitost, aby si získali globální pohled na podnikání. Bohužel příliš často e, jdou do nějakého podniku na den, na pár dní nebo na pár týdnů, na nějakou brigádu a mají tedy velice omezený e, pohled na tu danou kancelář či, či službu, která se stane jejich dočasným pracovištěm. A je zapotřebí, aby si vytvořili globální pohled na to, jak podnik vypadá. E, ještě druhá věc, kterou bych chtěla zdůraznit. E, jsou tu určitá združení v jednotlivých členských státech, ty mají velice důležitou úlohu. E, je to například hospodářská komora mladých, to je jméno jedné z těchto asociací, například to jsou také mladí občané podnikatele, to je další jméno, a Takováto združení pomáhají dobrovolně pomáhat mladým lidem, aby rozvíjeli své projekty pro dané území a také, aby vedli ty projekty, jako by sami byli ředitelem toho podniku. Aby tedy v sobě rozvíjeli ducha podnikavosti. Chtěla bych také zdůraznit, jak už to uvedli kolegové, že je zapotřebí eh, doprovázet eh, osobu, která řídí podnik eh, například spolupráce s jinými mladými lidmi, kteří také podnikají, mají třeba více zkušeností. To může být velice užitečné. Paní Deli hovořila o mnohých nových podnicích, které zavřou Eh, dnes mladí lidé, když mladý podnikatel má takovýto doprovod rok, dva, má takovouto asistenci, tak tímto eh, můžeme, eh, touto asistencí můžeme snížit počet neúspěchů a krachu podniku. A na závěr ještě bych ráda zdůraznila potřebu zjednodušit postupy, snížit objem byrokracie, administrativní zátěž, která může skutečně Eh, odradit mladé lidi od toho, aby podnikat začali. A měli bychom se zaměřit na to, co je digitální, protože to více konvenuje mladým. Děkuji mnohokrát. A slovo má paní McIntyre. Děkuji. Já bych velmi ráda poděkovala a pogratulovala Janě za opravdu vynikající zprávy. Myslím si, že odvedla opravdu skvělou práci je opravdu zajímavé, kolik podpory ze všech stran tato zpráva získává. Myslím si, že to je opravdu velmi povzbuzující, je to velmi dobré, protože se nám daří prosazovat naše myšlenky a samozřejmě, že mezi eh, zprávou Martiny a tuto zprávou eh, je velmi mnoho průsečíků. A jedna věc, kterou považuji za velmi důležitou, je vzdělávání, vzdělávání v rámci školního věku, která je, eh, které je samozřejmě zcela zásadní, protože tady hovoříme také o finančním vzdělávání, finanční gramotnosti. Myslím si, že všichni mladí lidé by měli mít tu schopnost přečíst si tu finanční rozvahu, eh, faktury, aby tomu rozuměli, aby měli ty schopnosti managementu, řízení a zprávy, aby rozuměli, jak funguje biznis a podniky. Myslím si, že tímto bychom eh, všem mladým lidem opravdu velmi pomohli, kdybychom se na to soustředili. Myslím si, že výměna cvičených postupů eh, je také velmi důležitá mezi jednotlivými členskými státy. Jeden z příkladů z, eh, velkého, z Velké Británie se jmenuje Young Enterprise a v rámci tohoto programu v podstatě mladí lidé, mladí, hovořím o skupině studentů 16-17 let, letých, tak vlastně tato skupina 16-17-letých v podstatě vytvořila podnik, to znamená založila firmu, musela ji zaregistrovat a e, začala ji řídit. Samozřejmě, že měli své mentory, své podporovatele, kteří e, jim pomáhali a také se samozřejmě potýkali s konkurenčními podniky, protože i v jiných eh, regionech vznikají takovéto eh, podniky. Většinou jsou to podniky, které něco prodávají, nějaký produkt nebo nějakou službu a na konci roku se odehraje taková velká akce, v rámci níž jsou udělovány ceny těm eh, nejlepším. Ale v podstatě jde pouze o to zdůraznit, jak zajímavé může být podnikání. To znamená nejen důležité, ale jak atraktivní a zajímavé může být. A je pravda, že po té, co jsem si vyslechla jak si ty dnešní příspěvky, tak je pravdou, že mnoho z nás podnikalo. A já si myslím, že jsem já svůj první podnik zakládala, když mi bylo 17-18 let. A nedopadlo to dobře, ale po několika letech jsem založila další firmu, která funguje do dnešního dne. To znamená, že já si myslím, že ve chvíli, když se něco nepodaří na poprvé, nebo se jednoduše něco nepodaří, tak se vůbec nic nestane. To znamená, že je třeba se uvědomit, že mnoho lidí, kteří v dnešní době jsou velmi úspěšnými podnikateli, mají za sebou také různá selhání a ztráty. To znamená, že je možné zeptat se dnes velmi úspěšných podnikatelů a zeptat se eh, jich na jejich začátky, protože všichni většinou začínali opravdu u něčeho velmi malého. Například takzvaný low sugar. On začínal také v malém začínal samozřejmě tím, že prodával eh, v malém stánku. A to je někdo, kdo dnes je opravdu velkým úspěšným podnikatelem a může pomáhat dnešním mladým lidem při zakládání eh, jejich podniků. To znamená, že je třeba si uvědomit, že to zakládání něčeho svého, své firmy, podniku je spojeno s také s nadšením a s něčím velmi přitažlivým. Chci říct, že dnešní mladí lidé mají skvělé nápady, skvělé myšlenky a my si myslím, eh, z nich můžeme pouze těžit. Eh, tyto myšlenky obohatí naší společnost, budeme-li je eh, podporovat. Já bych poděkovala Janě za tuto zprávu a těším se na další pokrok. Děkuji, děkuji paní McIntyre a v tuto chvíli předáváme slovo paní Šojdrové. Prosím, máte slovo. Je voudrais au euh, début remercier na začátek bych ráda poděkovala všem kolegům při této první výměně názorů a stanovisek a myslím, že je velice obohacující, velice zajímavá váš eh, přístup eh, vychází spíše ze zkušeností s podnikáním A myslím, že e, vaše zpráva, váš e, postoj e, je motivován v pracovním trhem a zlepšení pracovního trhu. A teď bych, pokud dovolíte, bych ráda se zmínila o zprávě, kterou připravuji jako zpravodajka z výboru Kult Jedná se o podporu mladého podnikání a e, vzdělávání a e, profesní kvalifikace. A teď budu hovořit česky. Chtěla bych vám v tuto chvíli vysvětlit eh, eh, to, jakým způsobem ta zpráva bude koncipovaná. A já jsem přesvědčena o tom, že eh, zpráva kolegyně Žitňanské i vaše připomínky ji velmi obohatí. Já jsem se snažila udělat souhrn toho, co doposud, jak k této problematice přistupuje komise, rada a zhromáždit všechny dostupné mm, dokumenty dokumenty, které mapují tu dnešní situaci, abychom nedělali, neopakovali to, co již bylo napsáno a uděláno. To je první přístup. Eh, dále eh, se tato zpráva bude věnovat tomu, jaké jsou ty podnikatelské dovednosti. Vy jste tady o nich mnozí hovořili a já bych chtěla reagovat na kolegyni Deli eh, ze strany Zelených, která upozornila na změnu v Mm, v podnikatelském sektoru, který je zaměřen na spolupráci, na jiné technologie. Eh, je, mm, myslím, že stále je platná definice toho, co je to vzdělávání pro podnikání, neboli podnikatelské vzdělávání. Ta definice říká eh, to, že eh, podnikat, vzdělávat pro podnikání znamená naučit člověka realizovat myšlenku, a mm, realizovat projekt tak, aby byl úspěšný. A to neznamená, že ho bude dělat sám, ale to také znamená, že musí umět spolupracovat. To také znamená, že musí e, mít eh, schopnost být solidární, mít e, schopnost e, chápat druhé lidi. Čili ne, není to něco, co by vedlo k absolutní nezávislosti, e, ale e, je to také schopnost e, Eh, nevzdávat se a to je to, o čem hovořila moje předřečnice, že i když nebyla úspěšná, tak eh, podnikatelské nebo vzdělávání ve školách má také vést eh, lidi a formovat je k tomu, aby byli vytrvalí, aby je neúspěch neodradil. Čili ehm, to jsou dovednosti, na které mají být mladí lidé připraveni, také schopnost riskovat. A o tom se bavíme v, této zprávě na výboru v kult kde tedy eh, se budeme, budeme hovořit o těch dovednostech a budeme o nich hovořit na úrovni základního, středního i vysokoškolského vzdělávání. Eh, zpráva kolegyně Žitňanské správně upozorňuje například na potřebu určitých eh, změn v oblasti terciálního vzdělávání. Zaměřují se na to, aby byly jasně řečeny, jaké jsou kompetence komise, co má udělat komise. To znamená, ta kompetence je koordinační, metodická a má podporovat finančně eh, napříč všemi členskými státy eh, příklady dobré praxe, čili vytvářet určitý networking, síť eh, toho, co se ve všech zemích dělá, čili dobře monitorovat situaci ve všech členských státech. Vy jste hovořili o různých příkladech e, úspěšných aktivit, ale není doposud možnost e, sdílet e, systematicky tyto aktivity. Já bych ještě připojila zmínku o velmi důležité aktivitě Junior Achievement, která je mm, velmi známá, je to mezinárodní 100 let stará, nebo téměř 100 let stará aktivita, která má mm, v mnoha zemích zemích svá centra a ve školách je uplatňována. Také jste o tom tady se zmiňovali, že existuje řada příkladů, které, o kterých není dostatečný, dostatečné povědomí. A ten závěr bude v tom, že ehm, e, Evropská unie má šanci e, prostřednictvím Evropské komise a prostřednictvím programů, které tady jsou, podporovat pozitivní motivace pro školy, pro vzdělávací systém, aby ehm, absolventi vzdělávacích systémů byli vybaveni dovednostmi, které je připraví pro to, aby mohli podnikat Samozřejmě to je jenom jedna část toho celého prostředí, eh, které, eh, které potřebuje také mít dobré podmínky z hlediska podnikatelské sféry. Tato zpráva je zaměřená na to, co můžeme udělat prostřednictvím vzdělávacího systému, ale já jsem velmi ráda, že tento výbor bude zejména zdůrazňovat tu část, která se týká trhu práce a podmínek pro podnikání, protože to je ta druhá nezbytná, to je to prostředí, prostředí, které je nezbytné k tomu, aby člověk jeli vybaven, aby se do podnikání pustil a mohl být úspěšný. Čili velmi děkuji za přínos eh, který tady slyším a vaše přínosné připomínky, které určitě eh, budou užitečné pro mm, dobrou zprávu. Thank, thank you very much. Děkuji. Ještě předtím, než předám slovo paní zpravodajce, tak bych se zeptala komise, zdali na to chce zareagovat. Tak pokud se s námi chcete o něco podělit, prosím, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já pouze mohu pogratulovat eh, celému výboru, ale také s autorům návrhů zpráv, protože se jedná o velmi relevantní zprávy a samozřejmě budeme čekat na výsledky těch již tuto chvíli existujících projektů. Děkuji. Rush back uh, to the rapporteur. We're a little bit uh, late of time, so please... Uh, A předáváme hned zpravodajce, máme spoždění, eh, takže prosím o stručnost. Ano, budu stručná, vzhledem k tomu, že nám to trvalo trošku déle. Děkuji všem, kteří přispěli do diskuze. Samozřejmě na konkrétní otázky budu odpovídat během našeho setkání, které doufám proběhne, abychom mohli prodiskutovat některé body. Souhlasíme s finančním pomocí nejenom při začátku podnikání, ale také s tím coachingem, protože velmi často stačí pouze dobrá rada během prvního roku podnikání a podnikatelé nemusí takzvaně spalit krám, ale mohou pokračovat. A v případě neúspěchu je samozřejmě důležité mít možnost druhé šance. Velmi důležité je to, co tu bylo už řečeno, snižovat administrativní byrokratickou zátěž. S, tím, s ní bojují právě začínající podnikatele a je velmi odrazující a na to bychom měli myslet, abychom jim neházeli zbytečné klacky pod nohy. Naopak bychom měli, zvýhodňo- naopak bychom měli zvýhodňovat začínající podnikatele a odrazovat od nadbytečné administrativy. Takže ještě jednou děkuji za všechny připomínky a těším se na spolupráci s kolegy. Děkuji, děkuji vám všem za tohle velice zajímavou a důležitou debatu. Jenom vám chci připomenout, že termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 6. Eh, května ve 12 hodin. A přecházíme k dalšímu bodu programu, pod číslo 9 činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi. Jde o úvahu nad 84 dodatečnými pozměňovacími návrhy k stanovisku, které k příslušné směrnice předložil Jeroen Lenars. My jsme o tom poprvé debatovali v prosinci loňského roku a protože máme trochu spoždění, navrhuji, abychom hned předali slovo našemu panu zpravodaji. Děkuji. V březnu se vedla velmi dobrá diskuze. Já jsem rád, že celá řada kolegů vyslovila podporu eh, přístupu v tomto stanovisku my se opíráme o základní představu, že IZPP jsou tedy instituce penzijního pojištění, které mají primárně za účel sociální zabezpečení a nikoli obohacení. A je tedy důležité, aby tato sociální funkce a trojuhelníkový vztah mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a IZPP zůstal úhelným kamenem této směrnice. A celá řada kolegů to také zdůraznila. Celá řada členských států uvažuje o založení penzijních systémů v druhém pilíři. Víme, že první pilíř je pod velkým tlakem v celé řadě členských států v důsledku hospodářské a sociální krize, kde bylo třeba seškrtat vyplácení důchodů. A také s ohledem na budoucnost a demografický vývoj na našem kontinentu bude růst poptávka po a důchodech z prvního pilíře, což významně zatíží rozpočty členských států do budoucna. Například v roce 2008 na jednoho důchodce pracovali čtyři lidé, v roce 2060 už to eh, budou pouze dva aktivně pracující na každého důchodce a to je velká výzva. Je tedy vhodný čas na debatu. Já chci zdůraznit, že IZPP svojí existencí nijak nespochybňují existenci klasického systému sociálního a důchodového zabezpečení. Nám jde jen o posílení evropského sociálního modelu, jak jasně uvádí také příslušná směrnice, což mohu plně podpořit. Proto jsem byl trochu překvapen některými předloženými pozměňovacími návrhy, ze kterých zdá se plyne, že by bylo lepší, kdybychom se omezili pouze na státní důchody a IZPP existovaly pouze ku prospěchu těch, kteří řídí příslušné instituce. Já si ale myslím, že cílem Evropy je zajistit lidem důstojné stáří a je evidentní, že potřebujeme důchody z prvního i druhého pilíře, aby to bylo možné. Jak už bylo řečeno, bylo předloženo 84 pozměňovacích návrhů celkem a s mými návrhy je to celkem 165. Celou řadu návrhů vítám jako to zlepšující, ale jsou tu i některé, které si zaslouží další debatu s kolegy. A několik pozměňovacích návrhů je proto, aby IZPP nemohli investovat do nástrojů, které nejsou obchodovány na regulárních kapitálových trzích. Tady musíme být opatrní. Tohle nemůžeme rozhodnout čistě na evropské úrovni, aniž bychom se ohlíželi na specifickou situaci členských států a nebo zapomínali na náš konečný cíl. Jinými slovy je třeba uvážit, jaký dopad by takovéhle rozhodnutí mělo na konečné příjemce důchodu a výši jejich důchodu ve chvíli, kdy půjdou do důchodu. A také nám jde o to, abychom nezvyšovali míru administrativních překážek a abychom naopak rozšířili možnost občanů Evropské unie investovat do svého důchodového pojištění. Já tady všechny pozměňovací návrhy, na které mám dost času, důkladně prodiskutuji s kolegy. Je důležité najít rovnováhu mezi tím, že na jedné straně máme potřebu eh, evropských norm na vysoké úrovni, které zajistí určitou stabilitu a transparentnost, na druhé straně dají členským státům flexibilitu v tom smyslu, aby příslušné normy přizpůsobily své vnitrostátní realitě. A my tedy během Štrasburského týdne připravíme kompromisní návrhy a já se těším na další spolupráci v příštích týdnech. Děkuji a nyní Předávám slovo stínovým zpravodajům. První je pan Šustr za SND. Děkuji. Myslím si, že celá řada pozměňovacích návrhů, které eh, pokrývají celou škálu eh, témat, ukazují na to, že tedy ten podkladový materiál pana Ledáce byl velice kvalitní. A já to vidím stejně jako on. Eh, spolupráce by měla být zaměřena především na zlepšení textu. Z mého pohledu bych rád upozornil na jeden bod, a to tedy především vůči komisi. IZPP a penzijní připojištění shromážděné v nich je sociálním opatřením. Není to žádný příplatek. A Od toho by se také měla odvíjet regulace IZPP. A neměli bychom tedy usilovat o plnou harmonizaci a ponechat tedy nebo zohlednit tedy ta národní specifika, ponechat to v gesti členských států. Je to sice evropské opatření, ale je třeba, aby bralo ohled i na hranice. Je to tedy eh, zásadní směrnice, já upozorním eh, jenom na některé aspekty, a to stručně. Říkáme, že jde o nástroj sociálního zabezpečení a že je tedy třeba zohlednit i národní specifika. To ale neznamená, že všechno bude regulováno pouze na dobrovolné bázi a je třeba najít určitou nejnižší míru společně akceptovatelných norem. A já jsem si jist, že v tomto ohledu se mnou pan zpravodaj souhlasí. Je třeba eh, toho dosáhnout, aniž bychom zvýšili administrativní překážky a zátěž. Pan Lenac také správně podotknul, že bychom eh, měli být velice opatrní, pokud jde o regulaci toho, kam budou moci příslušné fondy investovat. Neměli bychom příliš striktně upravovat, jaké produkty jsou přípustné, a to je bod, na kterém se ještě budeme muset dohodnout, protože to samozřejmě souvisí i s principem e, dozoru, s principem toho, kde je usazen depozitář. A Opakuji, je třeba brát ohled i na to, jak je celá věc regulována v národním měřítku. Je tedy třeba vzít v úvahu také stát usídlení tohoto fondu. Já myslím, že už teď lze nalézt koncenzus u celé řady pozměňovacích návrhů a těším se na další spolupráci. Děkuji panu Šustrovi a pan Anne Kirche. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, kolego Lenarci. Já, když už jste představoval stanovisko, jsem řekl, že eh, tedy to téma je zvoleno správně, protože považujete druhý pilíř za základ spolehlivého systému důchodového zabezpečení obecně a někteří moji kolegové předložili pozměňovací návrhy především technické povahy. Jde o to, abychom se vyhnuli vzniku další administrativní zátěže, nám naopak o zjednodušení celé situace a o to, abychom respektovali různorodost těchto systémů v členských státech. Proto bych rád upozornil především na dvě věci. Regulace, která bude příznivá vůči rodinám a která zohlední i čas, který rodina věnuje výchově dětí. I to by eh, nemělo být potom později s nevýhodněním při stanovení výše důchodu, protože výchova dětí to není žádná dovolená. A navíc tedy eh, lidé, kteří nemají děti, až z 60% svého důchodu financují důchod těch, kteří eh, děti vychovali. A nemůžeme tedy přijmout stanovisko, že eh, rodičovská dovolená je tedy jen zodpovědností rodičů. To je takové, a podniky nehrají zodpovědnost, nemají zodpovědnost, to je tedy takové eh, moderní otroctví. A já si myslím, že bychom měli tedy prosazení principu zohlednění rodičovské dovolené při výpočtu důchodu prosadit. Za druhé, jde mi o to, aby ty důchody podle takzvané bílé knihy, jak je hodnotí eh, komise, umožňovaly eh, užít eh, produktů, které jsou k dispozici pro péči ve stáří v druhém a třetím pilíři proto říkám, že místo toho, abychom měli komplikované systémy, a je jasné, že tedy po platbách do fondu by měla následovat také výplata. A já se těším na další úspěšnou spolupráci. Doufám, že společně a tady dospějeme k systému, který si budeme moci dovolit. Děkuji. A nyní Alde. Já hovořím jménem paní Marie Hagen, která je stínová zpravodajka, čili pokud dovolíte, já pouze přečtu její připomínky. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za rozsáhlou práci na této zprávě. Souhlasím s směrem jeho úvah. Podporuji užití delegovaných, eh, pod, odpor, jeho odpor k užití delegovaných aktů, které v tomto ohledu nejsou eh, vhodné, také tedy souhlasím s jeho požadavky na depozitáře, pokud jde o jejich vzdělání, kompetence a tak dále, ale nepodporuji myšlenku, že musí mít zároveň příslušnou profesní kvalifikaci. Dobrá zpráva je velmi důležitá a zahrnuje vyhodnocení rizik, provádění interního auditu, interní kontroly a kontroly fungování. K tomu mám dvě připomínky. Příslušná kvalifikace by měla odpovídat velikosti a povaze schémat a za druhé, a tady nesouhlasím se zpravodajem, pozměňovacích návrhů 14, 16 a 26 odstranil celou řadu detailů, které se týkaly konkrétních požadavků. Například u pozměňovacího návrhu 14 vypustil všechny komponenty hodnocení rizik. A i když tady ten návrh komise je příliš preskriptivní, na druhé straně vypustit všechny jeho prvky, to je krok příliš daleko a možná bychom měli najít větší rovnováhu. Podobné je to v případě pozměňovacího návrhu 16, pokud jde o výkaznictví a zprávy o aplikaci této směrnice a u pozměňovacího návrhu 26 budeme muset dále rozpracovat opatření, která zpravodaj navrhuje o interních kontrolních systémů. Myslím si, že přístup eh, evropské harmonizace k tomuto schématu se nehodí vzhledem k tomu, jak rozmanitá je tato záležitost v jednotlivých členských státech. Je rozumnější dohodnout se na určitých společných minimálních kritériích, ale musíme dát členským státům potřebnou flexibilitu, tak aby tedy výsledná podoba IZPP odpovídala potřebám jejich členů. Všechny opatření musí být proporcionální. Další pozměňovací návrhy, které mohu podpořit, eh, je pozměňovací návrh 7 ochranu důchodových práv eh, zaměstnanců dočasně vysílaných do jiného státu, pozměňovací návrh 22 v případě převodu penzijních schémat a pozměňovací návrh 41, který dává určitou flexibilitu. Jak jsem tedy řekla, já obecně podporuji směr, kterým pan zpravodaj pracuje, podporuji celou řadu pozměňovacích návrhů, které řeší adekvátnost a trvalou udržitelnost penzí. A konečně tedy my jsme neřešili eh, kompetence zaměstnavatele z pohledu penzí, ale to je tedy ještě věc k dalšímu zvážení a já děkuji za spolupráci se stínovými zpravodaji. Tedy to jsou poznámky paní Marian Harkin. Děkuji, Martino. Paní González Zaguje má slovo. Gracias. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. V první řadě bych ráda poděkovala zpravodaji za všechno vyvinuté úsilí. Nicméně bych chtěla zdůraznit následující věci. Myslím si, že bychom měli zdůraznit politické aspekty, to znamená vysvětlit, proč důchody, proč vlastně podpora důchodů v druhém pilíři v podstatě pro nás představuje riziko. Hmm. Je pravdou, jak říká také zpravodaj, že veřejné státní důchody jsou vystaveny opravdu velikému tlaku, ale to má jasné důvody. Jedním z těch důvodů je krize, která byla způsobena finančními institucemi a poté jde také o politické řízení této krize. To znamená, že ta, ten tlak, který byl vytvořen finančními institucemi, dopadá právě na veřejná schémata, veřejné programy, veřejné rozpočty. Mhm, to znamená, že tady je třeba se na to podívat eh, z jiného úhlu pohledu Samozřejmě, ty veřejné důchody, státní rozpočet je vystaven velkému tlaku, ale otázkou je, kdo nebo odkud ten tlak přichází. A pokud se na to tedy podíváme na to tímto způsobem a podíváme se na ty finanční instituce, které tedy vytvářejí tento tlak a jsou doposavat velkými monopolními institucemi i v souvislosti s poskytováním úvěrů, včetně tedy úvěrů rodinám, tak eh, budeme se na celou tu otázku koukat asi trošičku jinak. Samozřejmě, že souhlasím s mnohými věcmi, o kterých jste hovořil, například všechny ty věci, které se týkají konkurenceschopnosti průmyslu v Evropské unii, to znamená eh, včetně tedy toho, eh, že je třeba zajistit, aby existovaly normy týkající se transparentnosti, dohledu a tak dále. Nicméně si myslím, že je třeba tady vysvětlit ty motivy, eh, ukázat zde také nějaké údaje, které by vysvětlily vlastně, proč jsme se dostali do té situace, ve které jsme. To znamená, že když se podíváme podíváme na ty údaje, z těch eh, privátních 250 eh, pojišťoven v podstatě přežila nebo, nebo funguje dobrým způsobem pouze 7%. Všechny ostatní z těchto 257 institucí zaznamenaly velké ztráty. Když se podíváme na státní rezervy, tak to jsou také, nebo v podstatě španělský stát je také tím největším subjektem, který skupuje eh, jejich dluhy. A to je třeba si uvědomit. To znamená, že ano, tady v podstatě dochází k útoku na veřejné rezervy, na veřejné státní eh, důchody. To znamená, že ty důchody z druhého pilíře se v podstatě stanou potřebou, v podstatě nezbytnou potřebou, do která bude doplňovat ten veřejný systém, ale je třeba eh, se ujistit, že to bude všechno probíhat tím správným způsobem. To znamená, že veřejné instituce musí zajistit, stabilní hospodářskou situaci a také to, aby lidé, kteří z důvodu věku nebo z jakéhokoliv jiného důvodu museli opustit zaměstnání, takže o ně bude postaráno a že tento veřejný systém bude mít vždy k dispozici dostatečné prostředky na to, aby se o právě tuto skupinu lidí postaral. Thank you, thank you. Děkuji vám. Za zelené promluví Jean Lambert. Is there anyone else? Je tu někdo jiný za zelené? Kdo by chtěl za ně promluvit? No. Nezdá se. O slovo žádala paní McIntyre. Chtěla bych se zeptat, zda ještě někdo jiný chce promluvit, než uzavřu seznam. Jsem dobře. And I will give the floor to Madam McIntyre, please paní McIntyre má slovo. Děkuji vám. Ráda bych nejdříve poděkovala ze srdce eh, zpravdajovi za odvednou práci a za to, co dnes řekl ohledně pozměňovacích návrhů, které mu byly předloženy. Myslím, že to je případ, kde já samozřejmě velice podporuji eh, penzijní pojištění v druhém pilíři a také třetí pilíře, ale Význam této zprávy spočívá v tom, že v každém členském státu je to trochu jinak. Ve Velké Británii tu jsou některé velice významné aspekty a to je jasně ukázáno mm, na tom, že je tu podpora napříč stranami. Například můj pozměňovací návrh 132 a, 133 od Shona Simonse jsou velice podobné. Takže si myslím, že oba e, toto podporujeme a jsem velice ráda, že tomu tak je. A také velice ráda podpořím Šonův pozměňovací návrh 108, e, který posiluje sociální účel a vztah mezi sociálními partnery, protože to je obrovsky důležité ve Velké Británii. V některých eh, pozměňovacích návrzích jsem usilovala o to, abychom snížili eh, náklady. Protože to samozřejmě zlepšuje situace pro potenciální příjemce, třeba v pozměňovacím návrhu 1.1.5, kde hovoříme o ekvivalentní ochraně, která už tam je. Eh, nechceme znovu vynalézat kolo, mm, nechceme Eh, vytvářet nějaké konkrétní způsoby ochrany, pokud už existují, tak nemusíme ještě eh, jednou toto psát eh, znovu. Co se týče hodnocení dopadu, tam se navrhuje, aby to bylo 2-3 eura na člena a na rok. A například Velké Británii se chtěl vláda zavést maximální úroveň 0,75, takže bychom neměli každopádně navyšovat eh, cenu nebo náklady na eh, penzijní systém a členství v něm. No, myslím, že jsem hodně proti pozměňovací návrhu 130, který omezuje investice do jen těch nástrojů, které jsou garantované státem. To si myslím, že by byl krok zpátky a bránilo by to penzijním systémům v mnoha členských státech, aby mohli investovat do fondů, které jsou zaměřené na to, aby ty eh, peníze z penzijních fondů byly využívány v infrastruktuře. Eh, je zapotřebí podporovat a podněcovat eh, penzijní fondy k tomu, aby investovali dlouhodobě a aby takto spolupracovali s hospodářstvím. Takže to bych byla velmi proti a myslím, že ještě jeden pozměňovací návrh, který ve mně zbuzuje obavy, je, a to už, už jsem hovořila o profesionální kvalifikaci. A to je ten, kde e, chceme říci, že sociální partneři mohou být eh, klidně eh, vyloučeni, protože nemůžeme stanovit, že je tu určitá profesionální kvalifikace protože eh, nemůžeme prostě nějakou definicí vyloučit, že někdo, kdo by tam měl být, bude nějakou definicí vyloučen. A teď, aha, to je, myslím, je 137, také šenův pozměňovací návrh, ten také podporuji. A takže já doufám, že se nám podaří se dobře shodnout, aspoň na národní úrovni, když už ne, tedy napříč politickými stranami, Děkuji ještě jednou panu zpravodaji z celého srdce a doufám, že se nám podaří na dobrého výsledku. Děkuji vám, paní McIntyre, slovo má pan Simon. Možná, že si chcete něco vyřešit bilaterálně, pane Simone. Děkuji, blahopřeji zpravodaji, stínovým zpravodajům a všem za eh, vysokou úroveň koncensu, eh, s níž jsme jednali. Jsou to pozměňovací návrhy, které jsem předložil, nebudu o nich mluvit dlouho, chci se zmínit eh, o jednom. Je to pozměňovací návrh, pozměňovací návrh zpravde 8. Tam se hovoří o vytvoření eh, skupiny úrov, expertů na vysoké úrovni, kteří by měli diskutovat například o penzijních politikách. A já bych rád podpořil tento pojem a e, rád bych řekl, že tato expertní skupina by se měla zabývat tam, kde může dojít e, k neumyslému vyloučení e, z, z určitých osob na trhu penzijních úspor například dočasní učitele, suplující učitele ve Velké Británii by byly takovýmto případem. To jsou učitelé, kteří nemusí učit pravidelně, nejsou přímo eh, začleněni do toho, eh, do té struktury školy, eh, přijdou učit jen tehdy, když je nemocný nějaký jiný učitel. Tito učitelé jsou zaměstnání jinak než dříve. Dříve to bylo prostřednictvím té vlastní školy, ale nyní je to prostřednictvím agentur. Dělají tu samou práci jako předtím a vedle není mezi nimi žádný rozdíl, kromě toho, že je zaměstnala agentura a agentura je vyloučená z penzijních systémů. E, takže to, co oni dostávají, e, e, nebo ten jejich plat, je vyloučen z penzijních učitelských systémů protože tam jdou peníze od zaměstnavatele, nikoli od té agentury. Není to ani v zájmu společnosti, ani v zájmu učitelů, aby se tímto způsobem postupovalo, takže jsem proto, aby byla vytvořena takováto eh, vysoká expertní skupina, která se bude takovýmto věcmi zabývat, bude se ve eh, otázkami, eh, aby například někdo nečekaně nebo nějakým způsobem neumyslně nebyl vyloučen z systému. systémů. Děkuji mnohokrát, pane Simone. Než předám slovo zpátky zpravodaji, chtěla bych se zeptat komise, zda chce něco poznamenat. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom stručně, když jsem naslouchal té diskuzi, mám tři body. Návrh směrnice, který jsme předložili, eh, nechce pozměňovat sociální dohody, nechce s nimi interferovat, eh, Nechceme se eh, plést do úpravy u členství eh, v penzijních systémech, nebo zda se respektují nějaké eh, dovolené, nebo tak. To jsou sociální zákony, které to upravují. My jsme chtěli zjistit jednu věc, a to, že když byl učiněn nějaký slib účastníků systému penzijního, tak ta organizace musí být schopná ten slib splnit. A v této souvislosti si myslím, že není úplně nutné, že to musí být napětí mezi sociálními zodpovědnostmi a finančními trhy v tom smyslu, že, že to může být dobrý příklad toho, kde může finanční trh být nápomocen eh, k těm sociální, cílům sociálního blahobytu, protože se jedná o návrastnost investic, jedná se o příspěvky lidí, kteří pracují a ten, ty prostředky jsou následně investovány, aby přinesly vysoký e, zisk. To samozřejmě to může být. Neměl by se pokřivovat trh. Pak je otázka, do jakých nástrojů se investuje. Ale lidé, kteří konají toto rozhodnutí, musí rozumět těmto rozhodnutím, musí rozumět rizikům, která takto postupují, jaké jsou zisko, zisky a profily těchto nástrojů. Tak proto my v našem návrhu chceme posílit řízení a transparentnost a požadavky na ně. Na závěr bych já chtěla jenom poznamenat, že v té směrnici mm, nehovoříme o tom, zda nějaký systém sociálního zabezpečení lepší či eh, horší, mm, eh, protože prospěšné je mít mnoho různých možností, aby člověk neměl všechny všechna vejce v jednom košíku. A chceme přispět k tomu, že pokrytí eh, zaměstnaneckých penzí bude rozšířeno, nechceme je omezovat. Děkuji komisi a předám slovo zpravodaji, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji také všem kolegům, kteří se přihlásili o slovo, protože celé té debaty cítím opravdu soulad a shodu na tom, jaký je náš cíl a jsem si jistý, že v rámci naší spolupráce v následujících několika týdnech se nám eh, podaří najít řešení. Já doufám, že instituce zajišťující IZPP jsou v podstatě institucemi, které zajišťují jaksi sociální služby a já si myslím, že to je třeba si uvědomit, ale zároveň je třeba zohledňovat eh, historické, kulturní odlišnosti eh, v důchodových systémech v jednotlivých členských státech. To znamená, že ano, co se týče toho nařízení o investicích, tak tady souhlasím s kolegyní eh, McIntyre, to znamená, co se týče těch eh, investic do eh, nástrojů či instrumentů, které nejsou regulovány na trhu, takže tam určitě také dojdeme ke Eh, co se týče těch přátelských politik, tak já samozřejmě s tím souhlasím. Eh, to je opravdu velmi důležité. To znamená vůbec ta otázka, zdali toto je ten, eh, ta, ta směrnice je opravdu tím nejlepším místem, kde by to mělo být eh, regulováno. To znamená, že samozřejmě, že se o tom velmi dobře debatuje nebo velmi, jak se detailně debatuje na národní úrovni a to je také ta správná úroveň a otázkou je, zdali tedy, nebo do jaké míry o tom můžeme debatovat tady na této úrovni. Co se týče tomu, toho, co říkala paní Labajová za paní Harkins, ano, z těch delegovaných aktů, ano, tady je třeba také zajistit soulad s principem subsidiarity a přiměřenosti. To znamená, že se s vámi velmi rád podívám právě na eh, dodržování těchto eh, principů. Určitě se podíváme také na hodnocení rizik a jsem si jistý, že tady opět najdeme nějaké řešení v souvislosti s tím, co říkala paní González. Ano, samozřejmě, že hospodářská krize a také její následné řešení mělo zásadní dopady na eh, důchodově, důchodové systémy, ale zároveň tady také čelíme eh, výzvě stárnutí obyvatelstva a to byste vůbec nezmínila a důchody druhého pilíře opravdu nechtějí, nechtějí útočit na systém sociálního zabezpečení. Je to doplňkový systém, který má ten eh, státní systém podpořit a je třeba eh, to stále takto rozlišovat. To znamená hovořit o těch důchodech eh, jako důchodech prvního pilíře a důchodech druhého pilíře. To znamená, že jde o to zajistit opravdu co nejlepší důchody pro všechny občany Evropské unie. Co se týče Eh, pozměňovacích návrhů 132, 133, tak eh, já jsem tuto část také určitým způsobem eh, pozměnil tak, abych v podstatě zajistil adekvátnost Určitě se na to podíváme ještě na tuto otázku. A co se týče 137, to znamená hodnocení eh, riziky, ještě si pamatujete na to, že já jsem v podstatě předložil velmi podobný pozměňovací návrh ke své zprávě. Eh, co se týče ještě té skupině na vyšší úrovni, té expertní skupině, tak ano, určitě, určitě je to něco, na co se ještě musíme podívat. To znamená, že závěrem v tuto chvíli mohu pouze poděkovat všem, kteří se ujali slova a velmi se těším na naši spolupráci v následujících několika několika týdny. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji všem, to znamená panu zpravodaji, také všem stínovým zpravodajům a ráda bych pouze upozornila na to, že chceme 28. května hlasovat o této zprávě a tímto také můžeme ukončit dnešní dopolední jednání a setkáme se zde opět ve tři hodiny. Děkuji. Sorry.